Milí kolegové, navrhuji, abychom eh, zahájili, poněvadž eh, jinak eh, bychom potom byli zaskočeni tím časovým skluzem a podle programu nás čeká bod 15, což je což se týká zprávy paní Emer Costello k, na téma programu pro Mm, pomoci pro nejchudší. Pro tento účel jsme svolali slyšení, máme zde velice eh, úctyhodný počet řečníků, jejich pět. Děkuji, že jste přišli, je to pro nás velice důležité si vyslechnout vaše zkušenosti. Bohužel znamená to, že na prezentaci názorů. Budete mít asi pět minut, ale než vám dám slovo, tak bych chtěla dát slovo zpravodajce paní Emer Kostelo, aby mohla eh, nastolit otázky aby eh, vás vyzvala, abyste odpověděli na body, které ona pro účely své zprávy potřebuje dovyjasnit. Tak prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Uh, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také všem řečníkům, kteří přišli na naše dnešní uh, řečení, uh, slyšení. Uh, program potravin pro zvlášť chudé lidi je eh, prioritou celé Evropské unie, unii je 116 milionů lidí, kteří jsou eh, ohroženi chudobou. Víme, že se objevil návrh nového fondu, který byl určen eh, k tomuto účelu to znamená potravin pro chudé a zaměřuje se na sociální začlenění. Původně byl tento fond financován dvěma a půl miliardami, nyní se hovoří o 2,1 miliardě. Eh, cílem tohoto slyšení je to, abychom se sešli s nevládními organizacemi, jak řekla paní předsedkyně, a abychom si vyslechli jejich názory na tento návrh a abychom také slyšeli jejich zpětnou vazbu. To znamená, že jde o to, abychom se navzájem e, poslouchali. Jsem velmi ráda, že e, tu máme zastoupených mnoho nevládních organizací. E, Omlouvám se, že se nám nepodařilo do dnešního slyšení zařadit všechny, kteří projevili zájem eh, promluvit, nicméně jsme se snažili držet priorit, to znamená eh, potravinová pomoc, lidé bezdomova, lidé a tak dále. Eh, samozřejmě, že dneškem ta práce nekončí, budeme v tom pokračovat i dál. Já si myslím, že při dnešním slyšení by bylo velmi dobré, kdybychom od nevládních organizací slyšeli, jaké mají zkušenosti s tímto programem, jak se k němu staví a také to, jestli eh, k němu mají nějaké návrhy na zlepšení. Bylo by velmi dobré, kdybyste to v tuto chvíli mohli prezentovat. Já se těším, že povedeme upřímnou výměnu názorů se všemi zúčastněnými řečníky a děkuji uh, také těm ostatním, kteří se účastní slyšení, ale nebudou uh, moci promluvit a mít prezentaci. Děkuji. Děkuji, děkuji. Nejprve dám slovo Olivierovi Bertovi, který je ředitelem organizace Le Resto du Coeur. Merci, madame. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové. Dobrý den, vážení poslanci, vážené poslankyně. Než vám řeknu pár slov o tom, co evropský program nám dnes umožňuje, tak na začátku chci poděkovat. Děkuji, že se snažíte nás pochopit, vyslechnout předtím, než rozhodnete. To pozvání je pro nás povzbudivé Stejně jako když nás navštívil pan Barso, Barroso a pan Andor, my jsme, ho, my jsme je přijali v listopadu a paní Kostelo, paní Beres také, tedy přijeli se podívat do terénu, co děláme. Nejprve musím připomenout, co je třeba připomenout, bývalý program ten umožnil od roku 87 udělat hodně věcí. Já jsem dobrovolníkem od roku 86, takže jsem znal situaci předtím a po té, co tento program byl zaveden a vím, jaký eh, to znamenalo rozdíl. Díky plánovaným stabilním příspěvkům eh, zboží nezbytného zboží, tak eh, ty naše asociace mohly zavést eh, pravidelnou distribuci potravin, hm, mohly takto bojovat proti nedostatkům potravin a i v podstatě tak bojují za sociální inkluzi, participujeme i na boji proti mrhání potravinami. Než před touto pomocí jsme distribuovali, co jsme měli na zásobách, co jiní nechtěli, jinými slovy. A bylo to nahodilé, co se týče množství a škály a Eh, lidé se snažili tam vždycky být co nejdřív, aby mohli získat toto zboží a často jsme i záviseli na dobrovolnicích a jejich darech, kteří se snažili schromažďovat prostředky či potraviny a zvládali ty různé eh, dlouhé fronty a my jsme nebyli eh, schopni tedy uspokojit všechny a naslouchat všem. Ale od doby, kdy existuje tento program, tak se všechno radikálně změnilo. Moje asociace distribuje ročně, e, ročně 150, 115 milionů jídel, 80, 870 e, tisícům lidí a kromě toho i v podstatě my přispíváme k bydlení, k ubytování, k pracovním příležitostem, e, i poskytujeme mikroúvěry, kulturní akce, pomáháme dětem boje, v boji proti analfabetismu a to tedy Eh, pouze 45 osob, kterým pomáháme, eh, v podstatě příští rok se eh, nevrací, protože jejich situace se vyvíjela příznivě, takže to je podstatné. A tato pomoc je pomoc která umožňuje 10 milionům Evropanů eh, získat tedy stabilní příjem přísun potravin, což je základní pro ně, ale je to takhle vlastně i nástroj pro inkluzi, je to určen, program určen pro ty lidi, eh, kteří jsou skutečně vyloučeni z ostatních programů, kteří ani nefigurují ve statistikách a my máme 63 tisíc dobrovolníků, kteří pracují a často to je jediný kontakt pro ty naše klienty a my jim pomáháme ve všech etapách. Je třeba ale mít dostatečný státní rozpočet, a podle našeho účetního dvora eh, by eh, to měl být rozpočet, který by měl být pětkrát vyšší, než teď jsou ty dotace, které se nám poskytují a bez toho, jakou to má eh, přidanou hodnotu. A pokud tedy tento váš program nebude odsouhlasen, pokud případně ta částka bude ještě e, zredukována, i když ta, co se navrhuje teď, již není dostačující ve světle potřeb, tak mm, jsme si jistí, že dojde k, e, k trvalému zhoršení stavu sociální soudržnosti. Bude to mít dos, e, dopady na zdraví lidí, sociální dopady, protože se zhorší chudoba, především extrémní chudoba se prohloubí. Bude to mít ekologické dopady, budeme méně bojovat proti mrhání potravinami. Bude to mít dopady na stabilitu určitých regionů a určitých zemí, na jejich bezpečnost, protože v podstatě e, když humanitární pomoc zmizí e, z nějaké zóny, tak potom to nahradí jiné tedy struktury, které ještě zhorší situaci našich klientů a důvěryhodnost je věc, mm, která je nezbytná, tak abychom si zasloužili eh, Nobelovu cenu míru. A mm, víme, že ekonomická krize ještě v podstatě eh, zhoršila tuto eh, situaci a pokud teď by se neodsouhlasil tento program, tak by to nikdo nepochopil. Koliš, náš eh, komik, ten založil Resto Care, ten jsem přijel tehdy v roce 86, kdy chtěl přesvědčit vaše kolegy a Žaka Delorse, předsedu komise. On přesvědčil, že je třeba vytvořit tento systém pro distribuci eh, pravi, eh, potravin a ne je někde skladovat zcela neúčinně. Takže já doufám, že jsem vás přesvědčil. Já zde hovořím tedy z vlastní zkušenosti a je to můj rozum, který mi to říká. Vím, že šéfové vlád nejsou tomu nakloněni, ale my eh, musíme udělat vše, abychom kompenzovali eh, ty neblahé dopady krize, které padají na všechny naše občany, na imigranty a tak dále. A my tedy očekáváme od Evropského parlamentu, že nás vybaví prostředky, tak abychom mohli nadále bojovat proti chudobě a za sociální zavšeňování všech paní předsedkyně. Já bych chtěla vyzvat eh, další e, řečníky, aby hovořili pomaleji a nepřekračovali řečnickou dobu a aby nezapomínali na to, že eh, Cílem slyšení je pomoci nám, tedy zákonodárnému orgánu, ať se vám to líbí nebo ne, možná tak, tak ten my zde máme na stole návrh Evropské komise, se kterým pracujeme a my zde máme tedy tento fond a e, my, náš parlament, z naší iniciativy, z našeho, iniciativy našeho výboru, tak již se vyjádřil principiálně, že je pro udržení tohoto programu, takže to je jasné. Víme, že v radě jsou někteří, kteří nechtějí pokračovat v tomto programu, ale eh, zde nejsou zastoupeni. My tedy mezi sebou jsme všichni tedy přesvědčeni, eh, že ten program potřebujeme, ale my chceme od vás určitou pomoc, abychom pochopili, kam ten program se má ubírat. A nyní Fintan Farel, mm, ten Eh, ten bude následovat. Takže já vám říkám, eh, my bychom chtěli od vás slyšet, kde se vám ten návrh líbí, v čem se vám líbí, v čem se vám nelíbí, ale neopakujte, že ten program je důležitý, to všichni dobře víme. To není nějaká kritika na adresu Oliviera Berta, ale já jenom to chci říci, aby to naše jednání bylo efektivnější. Fintan Farel, eh, ředitel European Anti-Poverty Network, Mm, což je struktura dobře známá Evropské komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za uh, příležitost hovořit na tomto slyšení. Já jsem se snažil uh, se tomuto vě- tématu věnovat již několik let. Uh, v kontextu toho komisního návrhu spolupracujeme s Caritas Europe, uh, Diakoní a kanceláří Červeného kříže. Uh, Máme velké zkušenosti právě s těmi projekty, o kterých chceme na tomto slyšení hovořit. Za prvé bych rád řekl, že ví, e, velmi vítáme návrh komise a že bychom byli rádi, kdyby tento návrh prošel e, co možná e, nejvíce v tomto znění. Je tam velmi silná složka té potravinové pomoci a kromě toho eh, je to rozšířeno ještě o další věci, o péči, o bezdomovce, o chudé děti a tak dále. Já si myslím, že to, eh, co je v tomto návrhu, je jakýsi společný jmenovatel nebo ten minimální základ. Vítáme to, eh, co se týká sociálního začlenění a bylo by dobré toto ještě posílit. My jako skupina jsme k tomu sepsali 14 pozměňovacích návrhů, které by podle našeho názoru mohly ten program ještě posílit a těchto 14 pozměňovacích návrhů eh, roz, rozesíláme tak, aby eh, se dostali na veřejnost. Já si myslím, že je velmi důležité si uvědomit, že hlad a eh, chudoba nedostatek jídla existují i v těch nejbohatších členských zemích Evropské unie. A skutečností je, že ta realita je v některých členských zemích dokonce stále silnější. Eh, já vím, že to spadá hlavně do kompetence členských států, ale díky tomuto programu jsme schopni se především poučit o tom, proč k tomu v jednotlivých členských státech dochází, co je eh, za nárůstem tohoto jevu a co proti tomu můžeme dělat. Jde tedy o to, abychom si navzájem vyměňovali zkušenosti. Právě proto vznikl tento program. Druhá věc. Podle mého názoru je velmi důležitý ten program jako e, symbol nebo e, poselství solidarity. Je důležité, že i na evropské úrovni bylo konstatováno, že ve členských státech roste míra chudoby. To znamená, že je to jakýsi signál, který zvýší povědomí o tomto problému v celé Evropě. Pokud to projde a bude realizováno, tak se domnívám, že ten signál bude eh, přijat, proto je to velmi důležité. A druhá věc, otázka charity, sociálního začlenění. Víme, že některé země mají pocit, že je to určitý krok směrem vpřed. E, v tom smyslu, že Evropa bude rozdávat potravinové balíčky. Musíme si ale uvědomit, že pokud nebudeme tuto podporu poskytovat, tak lidé budou mít hlad. A je to jakási pobídka pro to, aby se dělo mnohem více věcí mimo tento program. Je jasné, že tento program můžete realizovat způsobem, eh, který zachová lidskou důstojnost, anebo naopak ho můžete realizovat tak, že lidé se budou cítit velmi ponížení. Já si myslím, že je dobré, když tento program bude spjatý s tím přístupem založeným na sociálním začlenění. Není to Evropská strategie pro zač- sociální začlenění, ale jde o to, že lidé se mohou v této souvislosti cítit marginalizování a proto je důležité to tedy eh, spojit s koncepcí sociálního začlenění. Tento program je schopen dosáhnout věcí, které v rámci ESF možné nejsou. My jsme tedy předložili celou řadu pozměňovacích návrhů. Já během pěti minut nejsem schopen je všechny do detailu vylíčit, ale eh, snažil jsem se je eh, rozšířit a distribuovat. Jde spíše o to, že jsme se snažili vyjasnit ty základní cíle programu a že jsme se také snažili posílit prvek partnerství v tom programu. Jde totiž o to, aby se používala zásada partnerství, tak abychom zaru, zaručili, že e, ten program bude realizován e, díky mnoha partnerům. Rád bych na závěr e, konstatoval, že parlament se v tomto programu velmi angažoval. Rád bych poděkoval především německým a britským poslancům, protože eh, je to tak, že právě díky těmto zemím můžeme program prosadit. To znamená, že já apeluji na eh, německé a britské poslance, aby odstranili blokační většinu a aby tedy napomohli tomuto programu. Eh, <clears throat> protože jinak nevyužijeme této eh, příležitosti a já si myslím, že by to byl velmi negativní signál, mm, pokud jde o solidaritu právě eh, v období, kdy ji velmi potřebujeme. Děkuji. La parole. Děkuji a nyní dám slovo panu Balášovi Čechovi, který je mm, prezidentem Maďarské eh, potravinové banky. Thank you. Uh... And, uh, I'm... Děkuji. Já jsem členem Evropské federace potravinových bank, tak také budu hovořit i za Evropskou asociaci. Proč si myslíme, že tento program je tak významný? Máme 247 potravinových bank v 21 státech. V roce 2011 jsme rozdali eh, téměř 430 tisíc tun potravin. A vidíte, že MDP, tedy ten evropský program, představuje více než polovinu našich zdrojů, tedy je to velice významný zdroj. A distribuujeme potraviny za pomocí 31 tisíc charitativních organizací a místních samozpráv. Domníváme se, že mm, potravinová pomoc je, eh, má důležitý multiplikační efekt. Za prvé v době krize, v těchto dnech, eh, především v době eh, tvrdé zimy, je to potřebné třeba v Maďarsku, starostové obcí nám volají často, zoufalí, že lidé nemají na jídlo, protože musí vytápět byty. V řadě případů jsme v podstatě jediným pro ně zdrojem a my jsme jedinou pomocí, kam se obrátit často. Ale eh, mm, duch solidarity, o tom hovořil eh, předřečník, to je ještě důležitější, než si myslíme. V naší síti máme 31 tisíc organizací a stovky tisíc sociálních pracovníků a dobrovolníků, kteří eh, používají potravinovou pomoc jako nástroj pro sociální inkluzi. To je nástroj, o který by Evropa neměla přijít. Klíčové problémy. My jsme přibral, představili, jo, připravili takový seznam bodů, které by bylo dobré změnit. Dovolte, abych poukázal na tři hlavní. Za prvé je to snížení objemu. Víme, že eh, rozpočet se bude škrtat eh, ze 3,5 miliard na 2,5 miliard eur. Ale kromě toho jsou tady další faktory, které sníží tento objem Eh, to znamená ta nepotravinová pomoc eh, sníží vlastně ten objem, objem potravin a nové země, které vstoupí do potravin, to znamená, do toho programu, to znamená, že se vlastně poměrně sníží ty částky na eh, stávající země. Dojde tedy k významné redukci zdrojů pro naše charity a pro potřebné lidi. Velká otázka. Jak to řekneme lidem? Už vám nemůžeme pomáhat Teď o tom mluvíme v naší potravinové bance. Jaký bude náš krizový plán, když dojde k významnému škrtu zdrojů? A co řekneme lidem, že jim již nemůžeme pomáhat, i když máme další dlouhý seznam dalších organizací, které by chtěly také čerpat? Dále spolufinancování, další problém. Podle nás tomu je třeba se vyhnout. Zde již mm, tento program eh, již eh, dostává velké příspěvky ze strany eh, ústředních orgánů či lokálních orgánů, a, které mají náklady na provádění programu. A kdybychom tedy mm, měli ještě zvýšit ale administrativu, tak to by znamenalo větší finanční nároky na charity, na obce, na ústřední orgány a na dobrovolníky protože ten program má své limitace. Některé organizace se stáhly z programu právě kvůli těm, spolu, kvůli těm limitům pro spolufinancování. Takže ještě zvýšit spolufinancování, to je špatné. A to by vedlo k paradoxním výsledkům. Některé země by třeba opustily program a to by byly ty země, kde ten problém je nejvážnější. A my jakožto lokální distributor potravinové pomoci, pokud vidíme, že někde eh, vlastně eh, v obci nějaké nejsou schopni financovat logistiku, tak my jim eh, pomáháme, distribuujeme potraviny a nechceme po nich nic. Další téma je tedy eh, ten, eh, to eh, směšování těch přebytků a pomoci. To již byl problém v předchozím programu. Přebytky, to je ekonomický problém. Pokud je přebytek, tak přece je třeba ho dát, rozdat a ne ho eliminovat nebo likvidovat. Možná by řešení bylo to, že bychom rozšířili nebo propojili to i s tím programem ovoce a zeleniny, eh, protože když třeba někde existují intervenční zásoby, tak by bylo možné převést do potravinových zdrojů. A poslední slide, další kroky. Vyřešit problémy a přijmout rozhodnutí to je něco, co je velice aktuální. Rok 2014 se blíží mílovými kroky a je třeba, abychom dobře připravili program, včetně těch různých provozních pravidel, tak, aby ty participující nevládní organizace se do toho mohly zapojit a aby byly řádně informovány, abychom mohli je eh, informovat o tom, jak bude provozován příští program. Děkuji, děkuji. A paní Jana Hansfor, generální tajemníka Eurochild. Thank you very much. I'm Jana Děkuji. Jmenuji se Jana Jane Hainsford a jsem generální tajemnicí organizace Eurochild, což je zastřešující organizace, která se snaží podporovat eh, blahobyt lidí. Členové naší organizace nejsou v tuto chvíli do programu zapojeni a pravděpodobně nebudeme ani partnery programu, to musíme na začátku říct. Eh, jsme eh, partnery EMPN a já bych ráda nejprve uvedla konkrétní komentáře, které mám eh, k tomu návrhu nařízení Evropské komise. Jsou to dvě věci. Za prvé, máme pocit, že tento program eh, nebude schopen pokrýt úroveň materiální depravace v Evropské unii. Je to v podstatě kapka v moři. A množství a objemy, které se nabízejí, jsou velmi malé v poměru k potřebám. To znamená, že my jako organizace Eurochild vidíme, že je tu stále více dětí, eh, které nemají eh, oblečení, potraviny, obuv, nemají doma teplo. To znamená, že deprivace v tomto ohledu v Evropské unii roste a já si myslím, že tento program není schopen tomu čelit. Druhý komentář v této souvislosti je ten, že pokud budeme řešit materiální deprivaci, nebudeme tím zároveň řešit chudobu a sociální exkluzi, sociální vyčlenění. Já si myslím, že se musíme soustředit i na eh, prevenci chudoby. Proto tento program musí být dobře zasazen do kontextu a musí být velmi vhodným způsobem použít. Máme sice malé množství peněz, ale pokud, ho bude, pokud je budeme používat inteligentním způsobem, mohou tyto peníze použi, eh, být použity jako katalyzátor a vést ještě k dalším aktivitám. Rádi bychom tedy eh, přivítali tu snahu to rozšířit, aby to nebyla pouze potravinová pomoc, ale aby se to eh, rozšířilo i na další materiální statky. To je velmi důležité, je to velmi důležité rozšíření programu. Eh, kromě toho eh, jsme velmi rádi, že eh, si program uvědomuje, že chudoba v dětství není pouze aktuálním problémem, ale že přinese dlouhodobou zátěž pro celou společnost. Kromě toho bychom byli rádi, kdyby se rozšířily priority programu a kdybychom eh, tedy získali jistotu, že ten program bude využit co možná nejefektivnějším způsobem. Jsme rádi, že byl zvolen koncept, který klade důraz na sociální začlenění. Já si myslím, že to vlastní název programu je v tomto ohledu velmi dobře zvolen. Myslím si, že tady skutečně musí být e, těsný vztah se strategií Evropa 2020 a e, v nejbližších týdnech e, získáme doporučení o chudobě dětí. To vydá generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Tady budou stanoveny hlavní principy pro řešení chudoby mezi dětmi. Ráda bych zároveň zaručila, že bude zachována souvislost mezi indikátory materiální deprivace, protože tady byla odvedena velká práce a musíme se na to soustředit. A kromě toho si musíme uvědomit, že e, tento program je možno využít e, jako výměnu zkušeností, vzájemné se učení o tom, proč chudoba e, vzniká a jak je možno jí čelit. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Nyní dám slovo panu Frikovi Spinevinovi, který je ředitelem Evropské federace národních organizací, eh, které pracují s, eh, s bezdomovci. Máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Frik Spiniven a pracuji pro zastřešující organizaci, eh, jejichž členy jsou organizace, které poskytují pomoc, včetně ubytování bezdomovcům. Za prvé chci poděkovat eh, předsedkyni a zpravodajce a celému výboru, že nám dali prostor na tomto slyšení, ale bylo by užitečné podle mě, abychom zde měli i zástupce některých velkých organizací, které nyní působí při eh, realizaci Eh, programů jako, eh, jako Diakonie nebo eh, Červený kříž a takže hm, takovéto velké charitativní organizace by měly být zastoupeny. Za prvé pár obecných poznámek. Velice vítáme návrh Evropské komise a doufáme, že Evropský parlament jej podpoří a že skutečně bude maximálně zachován původní návrh komise. Podporujeme i zaměření tohoto programu, tedy eh, boj s extrémní chudobou a eh, skutečně, mm, aby to bylo pro potřebné lidi. I materiální pomoc pro eh, bezdomovce, to je něco, co vítáme také. Mělo by to být takto rozšířeno. Ano, bezdomovectví, to je velice aktuální téma, stejně jako chudoba dětí, bezdomovectví, to je velký problém ve všech státech Nevím, že by některý stát vůbec byl schopen vyřešit bezdomovectví. V řadě případů a zemí se zvyšuje v důsledku krize, ale také i v důsledku neefektivních politik. Ehm, nemůžeme vinit krizi ze všeho. A v některých státech je to eh, nárůst o 25, o 25 ročně, jako v Řecku. A mm, mm, velice dobře i v podstatě mm, toto téma, jak vidíte, zapadá do e, boje s, ex, s vyloučením, sociálním vyloučením. My e, za poslední leta jsme přijímali různé politiky, boje proti chudobě a e, i je to důležité téma té evropské platformy. Chtěli bychom ale apelovat na pragmatismus a chceme, abychom zachovali cíle které jsou realistické. Navrhovaný rozpočet je 2,5 miliardy eura a asi neporoste, jak již bylo řečeno, naopak možná. A pokud vy rozdělíte ten rozpočet, stávající rozpočet počtu, počtem lidí, kteří žijí v chudobě, tak je to asi 3 eh, eura eh, ročně na osobu, což je úplně nic a měli bychom být tedy realističtí. A tudíž eh, bychom neměli prezentovat tento program jako hlavní nástroj pro splnění cíle Evropa 2020, to znamená 20 eh, milionů lidí by mělo se dostat z chudoby. Ne, a ERDF, eh, tedy ESF, eh, tedy další ty fondy, sociální fond a tak dále, dávají možnosti členským státům strukturovat pomoc a je třeba apelovat na členské státy, aby také využili ty ostatní fondy, tuto příležitost. Pokud bychom zvýšili ambiciozní cíle, tak je zde riziko, že to bude na úkor těch nejchudších, těch nejvíce sociálně slabých. Je zde podle mě důvod mít naději, že na úrovni rady snad bude dostatečná podpora pro návrh komise, že to se to nezablokuje a mm, drastické změny v návrhu komise ze strany parlamentu by mohly mít dopad na získání té velice delikátní většiny v radě. Demokracie musí se hrát svoji roli, ale je třeba si uvědomit, jak je situace komplexní a nevyužít eh, diskuzi o eh, tomto fondu, o této pomoci jako nějaký politický nástroj. Také bychom měli si uvědomit eh, klíčové limitace, podle kterých se utváří tento program. To znamená, tento program by se neměl překrývat se sociálním fondem, měly by se doplňovat, měl by eh, skutečně poskytovat přidanou hodnotu za vynaložené peníze a mm, i měl by eh, přímo být ku prospěchu konečných uživatelů a proto podle nás komise předložila vyvážený návrh, který umožňuje pokračovat v potravinové pomoci a navíc i v podstatě nebude přetěžovat eh, celý ten program princip partnerství podle nás ještě by mohl být vylepšen, tak abychom posílili spolupráci s dalšími organizacemi nevládního charakteru, ale pozor na to, abychom nevytvářeli zbytečnou byrokracii, což je finančně nákladné. Závěrem dobýváme se, že je třeba, aby komise eh, poskytla takové doporučení členským státům, jak čerpat z tohoto fondu, tak aby ta pomoc byla co nejvíce efektivní v souladu i eh, s vědeckými poznatky, eh, které se týkají toho, jak efektivně bojovat proti extrémní chudobě, nedostatku potravin a pestomovectví. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. Děkuji naši pěti expertům. Já jsem před chvíli na začátku říkala, že eh, není třeba čekat na hlasování o zprávě paní eh, Kostelo, mm, protože mm, ve věci samé, tedy samozřejmě eh, v této věci je zde mezi námi souhlas, ale na druhé straně jsou zde určité limitace v tom, co my můžeme udělat, čeho můžeme dosáhnout. A my máme skutečně potíž tady buď uděláme to, co bychom si přáli, to znamená, abychom znovu zavedli ten program tak, jak existoval, anebo eh, budeme přihlížet ke kontextu a k návrhu komise a já myslím, že to eh, by mělo být prodiskutováno právě zde. Já to říkám, protože když se navrhuje, aby financování fondu bylo zcela vyloučeno z Evropského sociálního fondu, tak já eh, si myslím, že bychom o tom měli diskutovat, ale já jsem přesvědčena, že eh, eh, pokud skutečně se nezvýší prostředky na tento fond, tak to nebude realistické a takže to je všechno, co stěžuje, zkomplikovává, komplikuje vyjednávání. Otevírám diskuzi. Já nevidím, že by někdo měl zájem zatím. A pan Ory, potom pan Serkas, vidím, ruce se zvedají. Nejprve pan Ory. Köszönöm szépen, és megköszönöm az előadóknak is a Děkuji a e, děkuji celého srdce všem expertům za prezentace. Pokud jsem to dobře pochopil, tak máte pořád ještě výhrady, které se týkají řešení. To znamená, e, e, zdali by mělo dojít k částečnému financování nebo totálnímu eh, financování, tedy zcela z Evropského sociálního fondu. Eh, já souhlasím s těmi vašimi výhradami, poněvadž neustále hm, zde jsou kolem toho určité obavy. Proč? Je to asi pětkrát již, kdy jsme eh, překročili všechny fondy a již jsme tedy pětkrát překročili možnost financování ze sociálního fondu na tyto věci a máme zde další další požadavky. Takže pokud jde o názor těch, kteří pracují v terénu, tak ani oni si nepřejí, aby toto financování eh, bylo jako předtím. Ani nechápu tu problematiku, která se týká eh, zemědělských intervencí a nechápu tu paralelu Eh, s potravinovou pomocí. Ale je třeba nejprve si udělat více jasno, především co se týče vztahu mezi tedy tou zemědělskou intervencí a potravinovou pomocí. Ano, když někdo trochu hovořil o tom, že bychom neměli směšovat eh, pomoc nejchudším, tedy potravinovou pomoc, a eh, roz, distribuci Eh, ovoce a zeleniny. Ano, na jedné straně eh, máme třeba přebytky, na druhé straně máme nedostatky potravin, takže si myslím, že eh, bychom mohli to nějak ještě objasnit si. Je třeba, abychom veřejnost upozorňovali na tuto problematiku. Děkuji, děkuji ještě jednou všem našim řečníkům za příspěvky. Paní předsedkyně, děkuji. Ano, já bych chtěla vás vyzvat, abyste kladli otázky pan Serkas a potom Marian Harkin. Takže pan Serkas. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl využít eh, eh, využít této příležitosti a poděkovat za názory panelistům, ale nejenom za názory, ale za práci, kterou dělají v terénu, protože je to skutečně hodnota velká, solidarita a humanita jsou eh, velké hodnoty, které trochu nejsou v módě, ale je třeba teď na ně apelovat v době krize, protože tady ta hranice mezi civilizací a barbarstvím se nesmí smazat. A teď, pokud je o to téma, tedy více mm, fondů a to, co vás eh, zdeklidňuje, já s tím souhlasím, ano, nyní my nastupujeme na cestu, eh, eh, která je plná otazníků. My zde máme ten Evropský sociální fond a eh, naše pozice je, ano, vzít do úvahy obrovské problémy v těchto letech a víme, že je mnoho, mnoho lidí, kteří by chtěli to nechat v rukách Eh, členských států a tím oslabit Evropu, ale já si myslím, že výchozím bodem musí být pro nás dokument komise. A eh, my zde eh, díky naší zprávě z vlastní iniciativy máme možnost tedy proskoumat další alternativy a případně doplnit ještě původní návrh komise. Ale moje, tedy socialistická frakce, určitě bude vystupovat pragmaticky a vy to víte lépe než já, protože mnoho lidí závisí na eh, tomto eh, fondu, takže je třeba skutečně postupovat ne teoreticky, ale reálně. Děkuji Marian Harkin a potom Pane, paní, paní Harkin. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také všem řečníkům. Omlouvám se, že jsem přišla o něco později a nestihla jsem první prezentaci. Nicméně už jsem hovořila eh, s vaším kolegou, měla jsem s ním schůzku před dvěma týdny, to znamená, že jsem obeznámena s tím, co děláte. Mám několik komentářů a také dvě otázky. Eh, Fenton hovořil o důstojnosti a o autonomii lidské bytosti, že to je velmi důležité. A paní Hainsworth také hovořila o tom, že pokud použijeme malou částku inteligentním způsobem, bude to mít velký dopad. Já bych se vás ráda zeptala, jestli byste to mohli trochu skonkretizovat. Eh, Já samozřejmě eh, chápu, co jste řekli, jaké je vaše stanovisko, ale bylo by dobré, kdybyste to trochu vztáhli k tomu eh, fondu, k tomu programu, o kterém tu dnes hovoříme. Naprosto souhlasím s tím posledním řečníkem, který hovořil o tom, že členské státy budou potřebovat určité instrukce jak ten program eh, používat. Já bych tomu sama za sebe, za sebe ráda řekla, že musíme vyzdvihnout evropskou přidanou hodnotu. Já jsem včera večer eh, četla nedávné eh, komentáře ze sněmovny reprezentantů o tom, proč bychom tyto věci dělat neměli. Já si myslím, že nebo objevovaly se tam takové věci jako například strategie Evropa 2020, eh, naše cíle v oblasti potírání choroby a pokud budete číst tato stanoviska ze sněmovny reprezentantů, tak zjistíte, že se tím zabývají velmi podrobně. Otázka, <clears throat> proč tady máme toto slyšení a proč většina přítomných podporuje tento program, <clears throat> já jsem slyšela o té blokační většině. Já si myslím, že musíme být schopni předkládat argumenty na evropské úrovni a to i na emocionální úrovni. Vy jste hovořili o chudobě, o tom, že lidé si nemohou doma zatopit. Já si myslím, že potřebujeme úroveň, na které bychom tyto argumenty předkládali. Ale <clears throat> vracím se k oběma otázkám, které jsem položila, jestli byste to mohli vztáhnout k tomu programu, o kterém je řeč. Děkuji. A nyní má slovo paní Cornelisan, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. A děkuji také řečníkům za informace, které poskytly za jejich názory. Já Naprosto souhlasím s těmi, kteří říkají, že bychom měli přijmout strukturální opatření při boji proti chudobě. Já mám pocit, <clears throat> že eh, problém spočívá v tom, že celá řada hospodářské eh, opatření v oblasti hospodářské politiky vede lidi k chudobě. A najednou tady máme malý fond, který se snaží proti té chudobě bojovat, který dává lidem jídlo, ale nejsou to ta sociální opatření, která bychom měli přijmout. Současná situace je taková, jaká je. A já se domnívám, že nejdůležitější je, abychom zaručili, že ten fond nebude 1. ledna roku 2014 najednou ukončen. Podle mého názoru to znamená, že musíme ten eh, fond drasticky reformovat, transformovat, protože Eh, musíme najít kompromis s radou. V tuto chvíli žádný fond není, protože rada je proti, je tam blokační většina, nevíme, jak eh, velký tento vliv je, ale pravděpodobně je ta většina dost velká. To znamená, že by to mohlo být velmi obtížné. A já si myslím, že eh, musíme tedy se podívat na to, jak realistické je rozdělení těch peněz. Eh, mnoho řečníků řekli, že, řeklo, že je tedy k dispozici méně peněz a pokud se nebude účastnit mnoho zemí, tak eh, nezbyde eh, mnoho na chudobu. Já si tedy myslím, že bychom měli ten fond změnit a měli bychom ho koncipovat tak, aby byl skutečně určen těm nejchudším. Možná, že by bylo dobré, kdyby nám pan Farel řekl, co si myslí o tom, že se za základ výpočtu použila pouze materiální deprivace. I mně to přišlo uh, trochu podivné, že se používaly pouze uh, domácnosti, kde jsou nezaměstnaní. Uh, nad tím se musím ještě zamyslet. A druhá věc, subsidiarita. Právě jsem slyšela od kolegů z Národního nizozemského parlamentu, že tam mají podobnou diskuzi. A státní tajemník řekl, nebo státní tajemnice řekla, že se snaží být konstruktivní, že chce tady opustit blokační eh, menšinu, pokud eh, to bude přechodný fond kde by země, které jsou nyní závislé, ho mohly ten fond využívat a za sedm let eh, by se ty země staly nezávislé na tom fondu. To znamená, že by to během těch sedmi let eh, klesalo, co se týče objemu, tak aby to zemím pomohlo získat nezávislost. A já bych se tedy ráda zeptala maďarského zástupce, jak by to vypadalo, kdyby se ten fond takto změnil. Já jsem pochopila z vaší prezentace, že byste byli rádi, kdyby to fungovalo do nekonečna, ale já se ptám, jak by to vypadalo, kdyby ta, eh, to přechodné období byla jediná cesta, jak ho vůbec zachovat. jak by to vypadalo z hlediska infrastruktury, logistiky, vybavení počítačů a tak dále. Co eh, všechno byste potřebovali k tomu, abyste se stali nezávislými na evropské potravinové pomoci do sedmi let? A kromě toho bych ráda eh, oživila diskuzi tím, že se zeptám, co se stane, když skutečně blokační většina v radě zafunguje a k prvnímu lednu roku 2014 ten fond skončí. Děkuji. Madeli a potom Elizabeth Schlitter. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat zastupcům asociací a děkuji, děkuji, děkuji především za vaši aktivitu, snahu zachránit tento konkrétní fond pro potravinovou pomoc. A občané se tedy mobilizují. A paní předsedkyně, i když náš výbor má boj proti chudobě za svoji prioritu. I když my jsme přijali platformu boje proti chudobě, tak i přesto všechno členské státy nepochopily, že ve svých národních strategiích by toto měla být také priorita. Já jsem ráda. Je to taková úleva, že se zde navrhuje nový fond je to nutné, ale jak řekla kolegyně, není to dostačující, protože dnes my tedy neřešíme pořád ještě ty strukturální příčiny chudoby. A jak my jsme řekli v platformě boje proti chudobě a ve strategii 2020 právě, tak tam se říká, že musíme tedy vyřešit těch 20 milionů chudých do roku 2020. Máme na to nástroje jako minimální eh, eh, mzda nebo eh, tedy minimální částky pro přežití. A já si myslím, že rozšíření pole působnosti, to je dobrá věc. Já jsem ráda, že zde vidím prioritu pro bezdomovce, Proč to říká, já jsem autorkou evropské strategie eh, pro eh, bezdomovce, ale to je pouze kapka v oceánu zoufalství. Takže tento fond eh, musí tedy mít ještě další nástroje. My dva roky chceme po komisi, aby nám řekla, musíte vytvořit evropskou strategii mm, pro bezdomovce a všechny členské státy musí předkládat své národní strategie a cestovní mapy. Zatím k tomu nedošlo. Eh, potravinová dimenze musí být zachována, protože ta řeší naléhavé každodenní problémy a především eh, potravinová pomoc eh, zachraňuje životy myslím si, že je třeba zachovat vztah se zemědělskou politikou SZP, protože dnes eh, konstatujeme, že již neexistují potravinové přebytky a Evropská unie musí sehrát svoji roli a to především musí regulovat eh, ceny potravin a my eh, náš výbor, tedy my musíme také tlačit na výbor Agri, aby skutečně začal stanovovat eh, předpisy, normy pro to, aby ceny eh, eh, dramaticky nerostly, jak tomu je. Dále je to dobrá příležitost, abychom i podpořili, decentralizovaně podpořili a podporovali nové programy, jako třeba ve Francii máme jeden program, to jsou regionální programy, E, e, sociálně ekologické, jako třeba mm, v kraji Poatu Charente. Tam se tedy propojují ty potravinové banky a lokální zemědělství a e, solidární obchody, ty různé tedy koloniály, mm, potravinové obchody, tak, aby měli ti nejchudší přístup ke zdravým potravinám a dostávali pravidelné dávky i ovoce a zeleniny. Další věc je především podporovat zdravou stravu. Proč? Protože to má přímé dopady na zdraví lidí. A dnes je třeba posílit tento sociální vztah mezi spotřebitelem a producentem. A je třeba podporovat rozvoj eh, lokálního zemědělství, tedy eh, které je v kraji daném a je třeba vytvářet ty nové tedy nástroje, tak aby ty banky, jak jsme před chvíli slyšeli, mohly pomáhat vytvářet ty sociální vztahy a i aby mm, spolupracovali s těmi lokálními farmáři a zemědělci a vytvářeli se tak i nová pracovní místa. Ještě bych se chtěla mm, tady obrátit na pana Farela, který říkal pozor, Eh, nevstupujme do té diskuze o charitě, protože to je něco, co trochu to podkopává. Ale přece, když nebudeme mluvit o charitě, tak evropská solidarita, ano, to se řekl správně, to je něco více než charita, to je právo na důstojný život, to je základní právo, které musí naši spolupčané mít možnost uplatňovat. A teď, paní předsedkyně, jak se sama podotkla, je třeba mít specifický fond nebo ne, a nebo spíše to by mělo být podřazeno Evropskému sociálnímu fondu. Primární otázka. Já myslím, že není možné, aby tento eh, eh, nový eh, fond, jak si byl předmětem nějakých takových přesných alokací, 10% na bezdomovce, 10% na potraviny a tak dále. To ne. Tento fond nemůže být takto přesně rozčleněn. Druhá věc, to je skutečný problém, je otázka spolufinancování. Teď tím končím, poněvadž když například ve Francii řekneme, e, je to 15%, v Řecku je to 5%, tak protože jde o spolufinancování a poněvadž jde teď o škrty v politikách, tak je hodně států, které vůbec toto nebudou považovat za prioritu. Ne, toto financování musí jít přímo těm asociacím. A velké riziko dnes je právě vyjednávání. Eh, vyjednávání o rozpočtu tohoto budoucího fondu. Pokud nedojde k zachování, respektive navýšení tohoto fondu, tak co uděláme? A tu bitvu musíme začít vést dnes, to znamená anticipovat, když ten fond nebude například. Co potom, i když samozřejmě Evropský parlament eh, Eh, eh, se snaží maximálně eh, vyvíjet tlak v tomto směru na radu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Schrotter. já mám jenom krátkou otázku na experty. Ten fond v té podobě, jak existuje dosud, má pevný rozpočet, ale ne všechny členské státy se mnoho účastní. Tam je to otázka, kdo se toho účastní a, a přistupují k tomu státy, které to berou také ze zemědělské pomoci. Nový fond má takovou strukturu, že všechny členské státy budou mít svůj program. A to i ty bohaté, jako Německo a Velká Británie které však interně mají velké rozpětí a mezi bohatými a chudými. Pokud tyto dva státy se toho budou účastnit, tak jak se s tím počítá, tak pro ty ostatní, na ty ostatní nezbyde nic. Protože to bude udělané tak, že se toho zúčastní každý stát a je tam také pravidlo kofinancování vůči ESF a to znamená, že budeme přerozdělovat v tomto fondu z těch zemí, které ho doposud využívali, kde příslušné instituce jsou odkázané také na tuto pomoc a půjdeme do těch zemí, kde doposud se tyto otázky řešily lokálně, na základě lokálních iniciativ, na základě lokálních či regionálních financí. A teď najednou se do toho dostanou evropské peníze. Jak si myslíte, že by se toto dalo vyřešit? Já mám velké pochybnosti to takto udělat, protože to jsou prostředky z ESF. Takže ta situace je taková, že jsme tvrdě vybojovali 20%, ty peníze teď najednou půjdou do fondu a budou se vydávat pro ty a na ty, kteří si to doposud národně financovali a to v podstatě nahradí národní eh, systémy charit nebo dobročinnosti. Takže to znamená, že najednou budou mít všichni méně peníze. Ne, že by fond měl méně peněz, ale důvodem bude to, že se toho zúčastní daleko víc států a my jsme dělali kalkulaci, kolik to bude. Znamenalo by to, že pouze Německo by dostalo 50 milionů ročně, Velká Británie asi 38 milionů za rok. To znamená, že ty ostatní státy, které to doposud využívaly, těm se to vezme podstatě ve prospěch těchto dvou států. Takže mě to zajímá, jak se na to díváte vy. Eh, merci, Edith Bauer. Děkuji, Edith Bauer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eredetileg azt akartam... Předsedkyně, eh, původně jsem měla tuto otázku, jak fungují potravinové banky, ale podařilo se mi si tuto informaci přečíst, ale eh, nechápu dobře, jaká je role eh, potravinových bank, eh, kam to zapadá do tohoto programu, jak toto funguje. Máme potravinové pomoci a jak ta potravinová pomoc tedy se předává mezi těmi organizacemi. A potom v takovém programu jak eh, takový program lze provádět s dobrovolníky. To znamená, jaká je forma, je to ve formě jaké společnosti, v jaké formě může fungovat taková potravinová banka. Merci. Eh. Děkuji. Paní Kristilovskou, vy máte otázku na naše hosty? Chcete položit hostům nějaké otázky? Dobře. Já bych ráda využil. Eh, dříve než eh, to budete schrnovat, tak máte nějaké konkrétní otázky na naše řečníky, které byste jim chtěla položit? Eh, děkuji, paní předsedkyně. Ano. Ráda bych poděkovala řečníkům za, její prezent, za jejich prezentace, za jejich intervence a mám ně, nějaké otázky. Ty otázky se týkají zprávy, návrhu, těch pozměňovacích návrhů, které jste předložili, to, co byste chtěli na tom programu zlepšit. Jedna z oblastí, které jste se všichni dotkli, je vztah nebo je zpráva toho programu, management programu. A já bych ráda slyšela vaše názory na ten management, na tu zprávu programu, tak jak je to navrženo nyní a tak jak to bylo dříve. Já samozřejmě, že e, komise se v tomto ohledu snažila o určité zjednodušení a e, mají pocit, že ty návrhy, které nyní předložili, e, dostojí obavám lidí, pokud jde o přílišnou byrokracii. To znamená, že bych vás ráda požádala, jestli byste se na to mohli podívat a e, říci nám, jestli je to e, tedy e, pozitivní změna a jestli tedy návrh komise v tomto ohledu jste ochotni podpořit. Kromě toho jsem si všimla, že všichni řečníci naznačili, že mají obavy o pokračování programu. Názor je to i názor naš, našeho výboru. A kromě toho bych vám ráda položila ještě jednu otázku, a sice eh, rozšíření programu, mm, oblasti působnosti programu, tak aby se to netýkalo pouze materiální deprivace, materiální chudoby. A konečně poslední otázka se týká spolufinancování opatření eh, v rámci spolu financování a e, cíle programu, pokud jde o chudobu dětí, bezdomovectví a tak dále, pokud, jestli k tomu tedy něco máte. Děkuji. Děkuji. E, já myslím, že naši hosté vyslechli si všechny otázky, tak já dovolím si takovou syntézu. Co mě leží na srdci, je ta limitace, jsou ty limitace, za kterých komise připravila návrh. A já zde vidím dvojí riziko. Za prvé, když tedy půjdeme tou logikou fondu, včetně spolufinancování, tak velice obtížně se nám podaří plnit cíle, cíle tedy mm, těch potravinových bank. A já tedy bych chtěla spolu s vámi si vyjasnit, jak to vyřešit vzhledem k těm právním limitacím. Máme zde i judikát soudu. A jak vy vidíte, aby ten návrh se měl eh, vyvinout? tak aby eh, reflektoval tu právní limitaci, tak abychom mohli pokračovat vůbec s programem. A druhá otázka. Ano, to je rozšíření pole působnosti eh, eh, tedy na všechny cíle chudoby. Nebojíte se, že spíše vlastně se to příliš rozmělní a rozmělní se i ty vaše možnosti intervenovat? Tak, to je všechno, dobře. Jsme pod časovým tlakem samozřejmě. Ještě máme komisi, taky chce slovo. Je to tak? Komise bude moci hovořit v okamžiku, až budeme jednat o zprávě paní Kostelo, tak to si necháme napak. A spíše bych dala přednost našim panelistům úkol bude těžký vzhledem k velkému počtu položených otázek a vzhledem k malému času, který mají a já jim stanovím opět pět minut každému. Takže začneme, eh, op, mm, začneme tedy opačným v opačném pořadí. Začneme panem Frikem Spinevinem, já nevím, jestli to dobře vyslovuju, a který bude hovořit za tu Evropskou federaci národních organizací pro bezdomovce. Try to be, um... Děkuji. Pokusím se být co možná nejstručnější. Zazněla otázka, jestli by se ten program měli soustředit více na chudší země než na bohatší země. To je samozřejmě velmi obtížná otázka, je těžké na ně odpovědět z našeho pohledu. Ně- několik řečníků již řeklo, že otázka bezdomovectví je naléhavou záležitostí ve všech evropských zemí. To znamená, že pokud se soustředíte na bezdomovectví a pokud se podíváte e, na to, jak tedy e, pomoci těmto lidem, tak je to potřeba všude. Já vím, že je to velmi obtížná otázka. E, A musíme se tedy zamyslet nad tím, jestli do toho mají být zahrnuty všechny země nebo ne. Pokud jde o rozšíření oblasti působnosti tohoto programu, tak já si myslím, že to rozšíření je užitečné. Není to zas až tak masivní rozšíření, je to spíše omezené a mělo by to tudíž být proveditelné. Je jasné, že to samozřejmě bude na úkor toho, co dříve bylo věnováno potravinové pomoci, ale já si myslím, že díky tomuto rozšíření eh, také získáme větší ochotu ze strany členských států podpořit tento program. To znamená, že si myslím, že to na oblast působnosti eh, programu byl rozšířen hlavně ze strategických důvodů. Zazněla tu celá řada otázek, která se týkala proveditelnosti, praktičnosti toho návrhu, jestli vůbec bude možné ho nějak eh, realizovat eh, pokud to vztáhneme k novým oblastem, to znamená chudobě dětí a bezdomovectví. Já si myslím, že je to prakticky možné realizovat ten program, ale zároveň musíme projevit určitou tvořivost. A moje organizace již navrhla, že bychom se měli Eh, zamyslet nad takovými eh, startovními balíčky. Já si myslím, že lidé, kteří jsou bezdomová, jsou eh, zatíženi hlavně tím, že jsou v těch <clears throat> různých útulcích a nemají základní věci tak, aby mohli někde sami bydlet. Například jednoduché věci jako čistící prostředky, nějaký nábytek nebo vařič já si myslím, že některé země mají zkušenosti s tím, že ze všech těchto základních věcí vytvoří jakýsi balíček a poskytnou ho těm bezdomovcům. Samozřejmě, že e, můžete e, snížit náklady na tyto věci tím, že využijete úspory z rozsahu, že využijete recyklaci a tak dále. Já si myslím, že část financování, která je určena eh, bezdomovcům, dejme tomu 25 milionů euro eh, za rok, by mohl být použit právě tímto způsobem. A pomohli byste tedy určité části těch bezdomovců přejít z útulku ke samostatnému bydlení. Jde o to, abychom zkrátka projevili určitou tvořivost. Určitě je možné za vynaložení malého množství finančních prostředků dosáhnout poměrně velkých úspěchů, minimálně v oblasti bezdomovců. Děkuji. Merci beaucoup. Euh, Děkuji paní Jana Hainsworth za Your Child. Máte slovo. Děkuji. Velice tři stručné poznámky a nebudu v podstatě reagovat na otázky řízení programu. Za prvé rozšíření programu na rozšíření, mm, tedy za rámec potravin. E, priorita e, boje s chudobou dětí je jasnou prioritou EU, jak jsem již zmínila týká se to okamžitých potřeb dětí, ale zároveň jde o to i vyřešit ten, ten cyklus nebo ten začarovaný kruh eh, těch nevýhod a proto ten program musí být takovým balíkem, eh, který bude eh, řešit dlouhodobou, dlouhodobou inkluzi, zdravou výživu a podobně. Další otázka, jak můžeme využít tento fond nejinteligentněji a jak eh, posilovat díky tomuto fondu lidskou důstojnost, aby to eh, nebylo využíváno jako eh, charita, ale jako skutečně pomocná ruka. Stávající návrh komise jasně říká, že tento program je komplementární a i doplňuje nebo bojuje za věci jako lidská práva, práva dětí a zaměřuje se na to, na tu implementaci v tom, že partneři budou používat tento fond i s těmi dlouhodobými opatřeními pro e, řešení, dlouhodobé řešení chudoby. Dále zde jsme slyšeli poznámku o užívání ukazatelů jako počet domácností, kde jsou nezaměstnaní. My používáme toto jako jeden z ukazatelů, proto abychom mohli dobře nasměrovat tento fond i e, materiální deprivace dětí. E, tam již e, máme za sebou hodně práce a máme i údaje, které jsou k dispozici, která si myslím by měla být reflektována v návrhu nařízení, tak abychom dobře zacílili čerpání fondu. Děkuji. Nek válaszolni arra a kérdésre, hogy mi az élelmiszerbankok szerepe Děkuji, děkuji. Dovolte, abych zareagovala na otázku, jaká je role potravinových bank při čerpání fondu. Ty potravinové banky spolu s dalšími organizacemi mohou při eh, řízení a organizování distribuce a na potravin a schromažďování darů, tak tam mohou být velice aktivní. My v Maďarsku máme asi 500 organizací, které právě díky nám dostávají potraviny, které poté mohou používat eh, ve své sociální práci. Jsme nevládní organizací, tedy mm, nejsme ziskovou organizací, to znamená schromažďujeme potraviny a potom je distribuujeme dále. A jaké další možnosti máme? E, to znamená e, jiné zdroje. Ve, v potravinových bankách máme další důležitý zdroj, což jsou ty přebytky z eh, toho potravinového řetězce, eh, tedy z různých eh, těch dalších organizací, je zde velký potenciál, to znamená ty přebytky vlastně transformovat v potravinovou pomoc. Nyní v Evropě, myslím, tak pořád ještě Eh, ročně tedy eh, plítváme, asi je to milion tun, miliony, jsou to miliony tun potravin ročně, kterými se plítvá, které nespotřebujeme a ty by bylo možné použít. A proto my musíme hledat nové zdroje, tedy ty přebytkové zdroje. A co zde Unie by mohla udělat? Za prvé, měli bychom pochopit, že ty přebytky existují. Ano, máme hrubé odhady sice, ale nemáme přesné údaje kde ty velké přebytky jsou a kde je ten velký potenciál, který by bylo možné a snadno zachránit pro sociální účely. Pokud o spolupráci, tak já si myslím, že by tu měla být eh, těsnější spolupráce mezi potravinovým průmyslem, dalšími zúčastněnými stranami v eh, potravinovém řetězci, veřejnými orgány a ne vládními organizacemi. Je tu celá řada malých eh, projektů, které by mohly fungovat i v jiných zemích, v jiných kontextech, ale lidé zkrátka o těch věcech neví. To znamená, že tady chybí informace. Někdy se objevuje <clears throat> politika, která potenciálně eh, brání tomu, abychom ty přebytky využívali. Je to například celá řada zemí, kde dary potravinových eh, přebytků podléhají daní z přidané hodnoty. To znamená, že eh, ty potravinové přebytky jsou raději zničeny, než eh, by byly někomu darovány za charitativním účelem. Já si myslím, že tedy tu jsou určitá nařízení, které používání těch přebytků brání. A proto si myslím, že musíme zvyšovat povědomí o té věci. To je velmi důležitá věc. A velmi vítáme Evropský rok proti chudobě, protože při této příležitosti bychom mohli tuto otázku eh, prezentovat a pracovní, mohly by vznikat pracovní skupiny, které by dostaly navíc finanční prostředky a mohly eh, na tom pracovat. Děkuji. Um, my eh, k tomuto programu eh, přistupujeme spíše z hlediska jeho uživatelů, než těch, kteří ho koncipují. Ale dobře, lidé, kteří ten program řídí, mají zvláštní informace. Otázka, kterou jste položili, je velmi důležitá. My jsme se jí zabývali, to znamená, že eh, máme odpovědi, ale je dobré, kdybyste se setkali přímo s organizacemi, které se těmito otázkami zabývají. První otázka, rozpočet. Pokud eh, si myslíte, že můžete pro ten fond získat lepší rozpočet, tak je to skvělé, bude to dobře využito, ale záleží samozřejmě na vás, abyste využili své možnosti. Pokud jde o právní nástroje, tak já si myslím, že právní základ je nyní jasný. Byl to zmatek, ale bylo by velmi obtížné začlenit tento nástroj do Evropského sociálního fondu, protože chceme se zaměřit na všechny lidi, na mladší lidi, chceme poskytovat přímou pomoc, materiální pomoc a e, to nemůžeme učinit v rámci na nařízení o Evropském sociálním fondu, protože tady je eh, velmi jasně daný právní rámec. To znamená, že eh, pokud eh, tady nebudete mít konkrétní nástroj, tak byste podstupovali riziko, že ten fond nebude vůbec. 20% hranice, to, to bylo eh, zmíněno, účelová vázanost 20%, eh, 20% z Evropského sociálního fondu bude eh, investováno do chudoby. Pokud to budete takto koncipovat, tak ty peníze přijde, to znamená, že já vás prosím, abyste neudělali tuto chybu musí to být chápáno jako něco, co je navíc, jako finanční prostředky, které jsou navíc. Musí to být dodatečný, zvláštní program. A další věc, moudré použití těchto finančních prostředků. Máme pocit, že e, jde o e, kontakt s těmi nejzranitelnějšími Eh, osobami, tak abychom je eh, oslovili a začlenili a postoupili dál, dál dalším eh, službám. To znamená, to je ten inteligentní přístup. Je to velmi důležitý kontaktní bod, ale nekončí to tam. Nejde o to, že bychom těm lidem dali potraviny a skončili s nimi. My je spíše posuneme dál do toho procesu sociálního začlenění. To je ten způsob, jak používat finanční prostředky inteligentně. A a existuje mnoho příkladů, na jejich základě bychom to mohli popsat. To je tedy ten, to inteligentní použití finančních prostředků. My jsme samozřejmě eh, byli v kontaktu se sněmovnou reprezentantů, se spolkovým sněmem a neustále se hovoří o eh, subsidiaritě. To je jedno. Uh, jde o to, abychom tedy projevili solidaritu s tímto přístupem, ale zároveň musíme dát jasně najevo, že se to týká všech zemí. Proč eh, je chudoba a eh, hlad vůbec přítomna ve všech zemích, včetně eh, těch bohatých? A co může Evropa učinit proto, aby ten systém změnila, aby to bylo více systémové. To znamená, že my potřebujeme, aby se všechny země konfrontovaly s touto skutečností a aby se navzájem od sebe učili, protože neexistuje země, která by to dělala perfektně, dokonale. To znamená, že je potřeba, aby se ty země navzájem informovaly a poučily se. A musíme se také navzájem od sebe dozvědět, proč ty problémy uh, jsou stále větší. Zajímavé je to, co říkal kolega z Nizozemska, ta postupná nezávislost. E, za pět let bychom mohli být na tom e, programu ještě závislejší. To znamená, že my potřebujeme se od sebe navzájem e, poučit, tak abychom už ten program nepotřebovali a abychom měli mnohem lépe fungující systémy sociálního zabezpečení ve všech zemích. To znamená, že díky malé investici Eh, která nebude v kompetenci členských států, můžeme skutečně dosáhnout velkých věcí. Eh, ale musíme to tedy eh, pojmout tímto evropským způsobem a musíme se vydat jiným směrem. Pokud jde o tu blokační menšinu, ano. Samozřejmě, že je těžké zjistit, jak to vypadá s jednáními, protože jsou to zkrátka jednání, ale je eh, tedy potřeba si uvědomit, že pokud by Německo nebo Velká Británie neblokovaly ten návrh, tak by se to podařilo prosadit. Eh, v Německu eh, se často hovoří o tom, že už ty věci dělali a že se to neosvědčilo. Ano, já si myslím, že celá řada lidí by byla ráda, kdyby to neexistovalo. My nechceme, aby to existovalo, ale potravinové banky e, jsou zkrátka potřeba. To znamená, že my se musíme podívat skutečnosti do očí a musíme k tomu přistupovat e, pragmaticky. Další věc. Jak e, se můžeme z toho programu více poučit? A přizpůsobení fondu. To je další velmi důležitá věc. Je tu celá řada organizací, které pracují na poli chudoby a sociálního začlenění. A jsou to velmi důležitá témata. I naše organizace ovšem čelí tomu, jak eh, vůbec můžeme zachovat svoji vlastní nezávislost každý rok. Každý rok jsme staveni před tyto otázky. To znamená, že je tu celá řada otázek, která, které jsou eh, pjaty s technickým provedením, ale samozřejmě, že eh, to by lépe eh, vyřešili expertní skupiny. Děkuji. Merci, intervenant. Děkuji. A poslední řečník, Olivier Bert. Ano, ono je těžké v pěti minutách zareagovat na vaše otázky. Pokud jde o tedy ten vztah se sociálním fondem, naše eh, organizace pochopily, že již nejde o společnou zemědělskou politiku, i když si myslíme, že dokud budou existovat přebytky, eh, eh, které sice klesají, ale mohou existovat, tak bez pochyby by bylo v zájmu řádné péče, hospodářské péče, aby se použili na pomoc těm nejchudším. To je třeba pochopit. My, si nechce, my nechceme vytvářet nějakou konkurenci mezi asociacemi. Teď my jsme humanitární pracovníci, dobrovolníci, my tady nejsme proto, abychom mezi sebou bojovali a říkali, můj program je lepší než program toho druhého a věc, kterou já hájím, je ušlechtilejší než eh, věc, kterou hájí jiná asociace. Ne. Chceme mít tedy specifický fond, eh, který prioritně se zaměří na potraviny, i když se bude otevírat dalšímu, dalším eh, komoditám, dalšímu zboží, jako to, které je potřeba pro bezdomovce. To děláme i teď. A teď ta výška, částka, suma. Tento fond eh, bude eh, používán 27 státy, dnes jenom 20, 2,5, ne 2,1 miliard se navrhuje, ano, když dneska ekvivalent je 3,5 miliardy, vidíme, to je čistá algebra, to dojde ke snížení asi o polovinu pro ty země, které dnes z něj čerpají, protože tam budou nové státy. Země jako Francie tedy a další státy, které e, čerpají dnes, tak těm se sníží ta suma o polovinu. Ale již pět let se to snižuje i teď. 500 milionů euro e, před pěti lety a jediná asociace, takový příklad, kterou já mám na starosti, tak 35 Eh, byl nárůst našich klientů, eh, to znamená 35% eh, jídel navíc se stejnou pomocí, no tak proporčně to znamená snížení pomoci, to je realita. Již teď, dnes naše asociace to musí nějak doplňovat, to znamená získávat dary od veřejnosti nebo z dalších zdrojů získávat potraviny třeba z těch přebytků a takže <clears throat> dnes v podstatě se to proporčně snižuje. Také zde byla před chvíli otázka, zdali to skončí v roce 2014. No tak 130 milionů jídel méně to bude ve Francii, protože to se nebude moci ničím kompenzovat. 130 milionů kontaktů ročně méně, to znamená stovky tisíců lidí navíc, kteří eh, budou žít v nouzi. My nemáme žádnou zázračnou hůlku, bohužel, takže nemůžeme, eh, i když dojde ke snížení o polovinu, tak eh, to je něco, co vůbec si nemůžeme představit, nemáme jak to kompenzovat. To je jasné, to nemohou asociace kompenzovat takovou sumu. A teď k fungování a k nařízení. Eh, mm, slyšeli jsme o spolufinancování států, mm, možná některé státy nemají prostředky na spolufinancování, ale o tom se již hovoří v tom nařízení. Možná bychom mohli těm problematickým státům i eh, pomoci tak, že eh, budou vyloučeni z toho spolufinancování, aby také mohli provádět tyto programy, protože často to jsou ty nejchudší státy. A především ta právní úprava nesmí být komplikovaná. Naše asociace Eh, i když spravují fondy nám svěřené, tak my nejsme žádní manažeři. Naši dobrovolníci jsou proto, aby poskytovali pomoc v terénu a ne, aby připravovali papíry a to není naše role. Takže je třeba vyhnout se tomu, co máme eh, v sociálním fondu, to znamená to Eh, předfinancovávání projektů. Dnes eh, jsou to tedy eh, různé úřady, které kontrolují čerpání těch fondů. Některé programy již existují 25 let a žá nikdy nedošlo k nějakým excesům při čerpání, takže je třeba provádět kontroly a posteriory a ne, ne a priori, ne předem, což by bylo pro naše organizace ubíjející. Já eh, bych měl mnoho ještě co říct, ale chtěl jsem respektovat vašich pět minut. Pan předseda, děkuji, děkuji všem řečníkům a teď dám slovo zpravodajce paní Castelo, aby Eh, uzavřela výměnu názorů. Děkuji, pane, paní předsedkyně, a děkuji ještě jednou všem organizacím za jejich účast a za jejich cené připomínky. A kromě toho bych ráda eh, zopakovala to, co řekl pan Cerkas. Děkuji vám za velmi důležité eh, příspěvky do naší společné práce. Já si myslím, že vaše práce byla velmi důležitá. Eh, já si myslím, že v tuto chvíli by bylo eh, důležité, kdybychom zopakovali určité věci, které tu zazněly. Od počátku všechny organizace říkaly, že je velmi důležité, aby to eh, tady byl fond, který nebude budovat, bojovat pouze proti eh, chudobě. Já vím, že je to vybaveno malým množstvím eh, finančních prostředků, ale přesto je důležité, abychom to chápali jako signál, abychom eh, tady pomohli lidem, kteří trpí chudobou, abychom my netvrdíme, že celý ten fond je schopen boj, potírat chudobu a zrušit ji, ale je to malý příspěvek a signál v tom smyslu, že proti tomu bojujeme. Organizace, se kterými jsem se setkala, a které jsem navštívila minulý týden ve Štrasburku nebo v Irsku, mě přesvědčili o tom, že fond ve své stávající formě je kapka v moři a e, my ty finanční prostředky, které dostáváme, musíme použít takovým způsobem, aby nastal pákový efekt a abychom tedy eh, se dostali k dalším věcem. To je velmi důležité. Eh, ráda bych se dostala k některým otázkám a sice, jestli je to porušení právního základu, porušení princip, principu subsidiarity. Já vím, že tento program má jasný eh, právní základ, je to tedy v souladu se smlouvami, protože Evropská unie musí jednat v zájmu blahobytu všech občanů a je to také v souladu s Evropskou strategií Evropa 2020. Eh, to znamená, že právní základ je dán. Já beru v potaz eh, pochybnosti, které vyjádřily jak organizace, tak poslanci, pokud jde o úroveň financování, eh, která je k dispozici v tomto programu. Bohužel je tomu tak, že tento výbor nemůže k tomu přidávat eh, nějaká doporučení a nemůže se tedy vyslovovat pro navýšení programu. Nicméně bereme v potaz všechny pochybnosti, které jste zmínili a využijeme co možná nejvíce našeho politického vlivu, tak aby eh, fond měl eh, vyžadovaný finanční objem. Eh, kromě toho jsem si zaznamenala otázku, která se týká míry spolufinancování. Já si myslím, že to je oblast, na kterou bychom se měli podívat. O tom bychom mohli s komisí hovořit, protože víme, že Eh, jste schopni díky pákovému efektu získat další peníze. Vztah s Evropskému sociálnímu fondu. Já si myslím, že to je... Hovořím příliš rychle? Omlouvám se, omlouvám se. Eh, paní předsedkyně, ale mám bohužel pouze pět minut. Pokud jde o vztah k Evropskému sociálnímu fondu, já se domnívám, že je velmi důležité, abychom a to oddělili, protože to je skutečně zvláštní nástroj, zvláštní fond. My tady hovoříme o tom, že bychom chtěli rozšířit oblast působnosti eh, se stínovými zpravodají budeme hovořit o použití v jednotlivých zemích, o míře řízení a budeme také Eh, řešit to, jestli tedy míra byrokracie je minimální. Ano, my jsme se přimlouvali za to, aby se ten program neměnil příliš, protože je to dobrý program. Jak jste sami řekli, jsou to ovšem oblasti, které můžeme zlepšit. My jsme se setkali se stínovými zpravodaji on y reviendra. Prosím vás, ale je na parlamentní diskuzi, ta bude následovat poté, to přece není v rámci slyšení, tak to ne. Takže jenom připomenu, eh, termíny 21. 20. 21. února to budeme se zabývat zprávou. Mm, termín pro pozměňovací návrh je krátký, protože musíme eh, také i eh, samozřejmě vyjednávat o rozpočtu a to má svoji dynamiku, to znamená 6 dní pro pozměňovací návrhy 26. února do, dopoledne a 21. 20. března se jimi budeme zabývat a kompromisy, těmi se budeme zabývat 22. dubna a hlasovat budeme moci v květnu na plenárce a případně poté eh, otevřít diskuzi s radou, takže to uvidíme. Takže to je taková časová linie a chci poděkovat, poděkovat našim pěti panelistům a chci se omluvit za to, že takové slyšení často bývá frustrující, ale určitě to bylo velice důležité. Contribution à la réflexion de notre rapportrice. Zcela je to důležité pro naši zpravodajku, která Eh, určitě eh, se bude inspirovat tímto a to, a až bude prezentovat zprávu 20. února, tak určitě e, e, přitom vezme do v potaz to, co jste řekli. Tím skonč, jsme skončili s tímto bodem programu a dostáváme se k bodu 16, což je představení čtyř zpráv, tedy agentur, které se eh, dotýkají našeho portfolia. Já se omlouvám zde eh, řediteli, ale já bych chtěla teď dát, předat eh, funkci místo předsedkyně Nadě Hirš. A první prezentace tu přednese paní, paní Krista Sedláček, která bude hovořit za agenturu pro zdraví a bezpečnost na pracovišti. Takže paní Prosím, máte slovo a sedm minut. Thank you very much uh, and thank you for... Děkuji. Děkuji vám, uh, že mám možnost tady představit naši práci. Ráda bych vám poskytla přehled o třech nejdůležitějších strategických oblastech, na kterých v roce 2012 pracujeme a v roce 2013 budeme pracovat. Začnu první folií, to se týká eh, kampaně zaměřené na zdravá pracoviště. To jsme eh, tedy zaměřili na roky 2012 a 2013 a snažili jsme se zvýšit povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví e, při práci. Snažili jsme se soustředit také na prevenci e, rizik, zapojit e, zaměstnance a motivovat nejvyšší management ke snižování rizik Musím říci, že kampaň byla zatím velmi úspěšná, byť to téma je poměrně obecné. Nicméně podle mého názoru se nám podařilo vytvořit materiál,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 Vytvořili jsme materiál ve 24 jazycích, kde jsme mm, a kromě toho jsme tady zveřejnili eh, praktické pokyny, letáky, DVD. Na úrovni členských států se to setkalo s pozitivní reakcí. Učinili jsme tak společně s Business Europe a eh, s Evropskou konfederací odborových svazů. Veškeré materiály jsme následně distribuovali členským státům. Já jsem se účastnila několika seminářů a konferencí a vím, že mnoho členských států, dokonce bych řekla většina členských států, byla velmi aktivní. Kromě toho jsme měli dvě, úrovně, dvě kola náboru na evropské úrovni a ráda bych eh, oznámila, že nyní máme 85 evropských partnerů, kteří nám pomáhají, kteří podporují toto téma, to znamená zdravé pracoviště. Mezi tyto partnery patří celá řada organizací, včetně sociálních partnerů, nadnárodních eh, organizací a celoevropských organizací. Kromě toho udělujeme cenu eh, dobré praxe a v tuto chvíli již máme 50 přihlášek takřka ze všech členských států. Budeme mít eh, proces výběru a Eh, my jsme tedy udělali cenu deseti osvědčeným postupům na úrovni podniku. Je velmi důležité, že se toho účastní také malé podniky. Eh, v listopadu roku 2013 se bude v Bilbao konat summit, který organizujeme společně s, s litevským předsednictvím v Evropské radě. Jak víte, Již jsme začali organizovat další kampaň za zdravé eh, pracoviště. Eh, podtitul zní Zdravé pracoviště je prosto stresu. To znamená, že se snažíme do toho zapojit i management a eh, dostali jsme již celou řadu podnětů ze členských států. Setkalo se to skutečně s pozitivním ohlasem. Druhá oblast, které bych se ráda dotkla, se týká rozvoje té, eh, toho online nástroje OIRA pro malé podniky a mikropodniky. My jsme s touto činností začali před dvěma lety a vypadá to, že v tuto chvíli se přidává stále více členských států. Členské státy tedy vytváří své vlastní nástroje na národní úrovni v jednotlivých odvětvích a po testovací fázi, po vývojové fázi jsme eh, provedli test proveditelnosti, bylo to v červnu roku 2012 a nyní budeme ty eh, nové změny eh, zavádět. Budeme tedy využívat eh, internetové online nástroje pro odhad rizika. Bylo již podepsáno devět memorance členskými státy a kromě toho jsou tu další členské státy, se kterými jednáme a které by tento nástroj chtěli používat na národní úrovni. To znamená, že to je e, jako sněhová koule. Skutečně tady platí princip sněhové koule v tom smyslu, že se k tomu připojuje stále více členských států. My tady e, máme spolupráci s národními e, úřady pro ochranu a bezpečnost zdraví při práci, tak aby bylo možné, že a jednotlivé členské státy tedy vytváří svoje národní nástroje. Kromě toho poskytujeme eh, příslušný trénink, školení a asistenci. Jedna z nejdůležitějších otázek se týká toho, že ty nástroje vytváříme společně se sociálními partnery na, jak na národní, tak na evropské úrovni. Kromě toho vybízíme členské státy, aby využívali finančních prostředků. Budeme rozdávat příslušné pokyny o evropských finančních prostředcích, tak aby eh, je členské státy mohly co možná nejvíce využít při vývoji svých národních nástrojů. A konečně poslední oblast – Poslední oblast se týká projektu, eh, který jsme zaměřili na starší pracovníky a jejich bezpečnost a ochranu zdraví eh, při práci, jak víte. Eh, tato aktivita je dotována dvěma miliony eury a v rámci projektu budou vydány nejrůznější zprávy. V roce 2015 celý projekt vyvrcholí konferencí. Budeme se snažit zjistit, co se děje z hlediska BOZP se staršími pracovníky na úrovni členských států a budeme se snažit eh, přispívat k tomu, že si členské státy mezi sebou budou vyměňovat příklady dobré praxe a zkušenosti. Budeme eh, zároveň formulovat určitá doporučení, závěry, eh, které by potom generální ředitelství mohlo zahrnout do svých publikací, protože toto je jedno z témat, která byla zmíněna již dnes dopoledne. Snažíme se tedy posílit programy, které by mohly zlepšit e, zaměstnatelnost e, zaměstnanců obecně, ale především starších zaměstnanců. A konečně poslední komentář. Agentura Eh, vytváří strategii pro eh, bezpečnost a ochranu zdraví eh, při práci. Od našeho řídícího orgánu jsme dostali v, ří, v prosinci povolení, to znamená, že na tom budeme v roce 2013 pracovat. Určitě to bude velmi dobrý projekt, na kterém budeme spolupracovat s komisí a komise, jak doufáme, tedy zahájí strategii pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Spolupracujeme tedy jak se členskými státy, tak samozřejmě také s komisí. Možná, že e, na to budu moci odpovědět později, ale chtěla jsem e, pouze odpovědět na tu otázku, která se týkala našeho sídla a která zazněla dnes do, dopoledne. Ano, my se snažíme e, získat podpis na dohodu o sídle v Bilbao. Je to tedy již eh, schváleno se španělskou vládou. Máme k dispozici eh, základní text, ale protože to je mezinárodní smlouva, tak to samozřejmě trvá určitou dobu, než eh, to bude na mm, zcela platné. Děkuji, děkuji vám za pozornost. Mrs. Sedlaček. Um, now I give the floor to Miss... paní Sedlaček, pan Christian Lettermeier, ředitel CDFOPu. Tak prosím. Děkuji. Vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat konkrétně parlamentu a vašemu výboru za podporu našeho centra, za dobrou spolupráci v roce 2012. Jak asi víte, naše centrum eh, začalo eh, vybírat nového ředitele, poněvadž předchozí výběrová řízení bez, přes veškeré úsilí skončilo bezvýsledně. V této fázi také dovolte, abych i e, představil paní Brušel, která je e, výkonnou e, ředitelkou od listopadu 2012. Asi také víte, že nyní opravuje se budova CDFOPu, pokračují, práce pokračují, nicméně ještě rekonstrukce neskončila, jsou tam skluzy kvůli geologickému podloží, které eh, dělá problémy. Mm. Takže eh, mm, týká se různých částí naší budovy, eh, kde dochází k průsakům. A mm, my jsme tedy předložili zprávu a pracovní program na rok 2013, který brzy, brzy bude zveřejněn na webu. A pracovní program na rok 2012 byl úspěšně realizován. Také jsme i pozastavili příspěvky eh, Norska a Islandu, tak jak nás požádal účetní dvůr, což znamená, že již nejsou k dispozici a toto a eh, centrum Eh, eh, získalo tedy ale potvrzení, že funguje řádně a v roce, v roce 2013 budeme bojovat proti nezaměstnanosti mládeže, eh, budeme pracovat na tom, aby kvalifikace byla v souladu s potřebami trhu, jde o to i zvýšit transparentnost, mobilitu a propustnost mezi různými vzdělávacími systémy a my i e, staneme se tedy e, centrem pro e, politiku, evropskou politiku VET. A takže my máme 40% nízce kvalifikovaných, 30% středně, potom zbytek je 10% má vyšší vzdělání, tedy univerzitní diplomy, takže to je rozložení kvalifikací, které jsme měli. Teď je to ale úplně jinak. 40% má diplom z vysoké školy a 10% e, nízko kvalifikovaný a zbytek střední kvalifikace. Co to znamená? Znamená to, že že tedy eh, eh, to střední vzdělávání a tedy odborné vzdělávání VET je tedy důležité pro konkurenceschopnost Evropy. Je to mainstreamové vzdělávání, ale také i se změnila struktura lidí, kteří jdou eh, do těch odborných středních škol. A my, mm, některé státy tedy přijali opatření, aby se Eh, zlepšili možnosti lidí ukončit eh, ukončit eh, ten vzdělávací systém, systém školství, tedy právě tou odbornou školou. Například v Rakousku, tam jsou čtyřleté učební obory třeba, nebo v Německu nyní průměrný věk, kdy začnou studovat v učebním oboru asi 16 let. což mě přivádí k tomuto bodu. Když se podíváme na nezaměstnanost mládeže v Evropě, tak v podstatě eh, velice cené jsou ty učební obory z praxí v podnicích. My eh, se snažíme tedy mm, provádět monitoring, jak tedy státy plní tato doporučení a eh, už jsme zjistili, že začali tedy podepisovat různá memoranda, třeba Německo a šest dalších států podepsalo memorandum, že budou monitorovat tento proces a koordinovat činnosti, které se týkají tohoto typu školství a komise také se do toho zapojí, protože bude se snažit vytvořit Evropskou alianci Eh, učebních, eh, uče, učebního, učebních oborů nebo škol, učiliště, tak abychom vyřešili ten problém vysoké nezaměstnanosti mládeže, především v některých zemích či městech, kde třeba je to až 50%, v Soluni dokonce 60% nezaměstnanost mládeže. Nová poptávka po naší práci především CDFOP je teď eh, žádán, aby eh, tedy připravil eh, takovou analýzu potřeb dovedností u podniků. Mm, mm, komise tedy nás požádala, abychom poskytli podklady, abychom podpořili evropský semestr a monitorovali pokrok kodaňského procesu a abychom potom i prováděli follow-up, eh, tedy jak členské státy plní svá konkrétní doporučení. V minulém roce jsem zmínil právě tady, že se snažíme maximálně i uspořit peníze. Jeden příklad, my se snažíme snížit počet cest a těch, eh, zavedli jsme videokonference spíše, to je zajímavé možná je to i myšlenka pro ostatní, používáme Skype teď právě i pro účel výběru eh, pracovníků. Eh, naše centrum samozřejmě potřebuje vaši podporu, podporu parlamentu, abychom získali další zdroje, abychom pokryli potřeby, které máme. A o tom se nyní jedná s komisí, a o tom jedná tedy s naším představenstvem a jakmile bude připraven eh, předběžný rozpočet, tak určitě se dostane sem k vám na stůl a já budu počítat s vaší plnou podporou. Letmajer. A... Děkujeme panu Letmajerovi. A nyní předám slovo panu Juanovi Menendezovi, Faldezovi, který vede Eurofund. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji a přeji všem dobré do, odpoledne. Doufám, že bude fungovat moje prezentace. Toto je velmi specifické téma pro Evropskou nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek. My jsme v roce 2012 eh, dokončili náš čtyřletý program, který se jmenoval Lepší život a příležitosti pro všechny a v roce 2013 začínáme s novým pracovním programem, který se nese pod titulem Od krize k oživení eh, lépe informované politiky <clears throat> pro eh, konkurenceschopnou a férovou Evropu. To znamená, že v tuto chvíli se nacházíme v určitém přechodu, přerodu a já bych eh, vám rád vylíčil, jak to tady vypadalo se začátkem eh, toho čtyřletého programu a kromě toho tady máte materiál, který si potom můžete vzít. My se snažíme pracovat v oblasti, kde máme expertní informace a kde jsme tedy v minulých letech eh, pracovali. Jsou to eh, pracovní podmínky, podmínky života, průmyslové vztahy, strukturální změna a restrukturalizace. I nadále budeme část naší práce věnovat monitoringu. Většina z vás zní, eh, zná tři nástroje, které řídíme, Evropský průzkum životních podmínek, Evropský průzkum kvality života a Evropský eh, průzkum eh, podniků. A my brzy tedy vydáme další zprávu, protože poslední zpráva tedy byla prezentována v, tomto parlamentu v roce 2012 eh, společně s panem předsedou Martinem Šulcem. Eh, bylo to na konferenci, kde jsme diskutovali o kvalitě práce. Eh, kvalit, eh, průzkum kvality života, to jsme tedy také prezentovali v roce 2012 tady v Bruselu a konečně další vydání průzkumu evropských společností bude v tomto roce. Pokud se podíváte na naší webovou stránku, tak tam najdete mapu, která je velmi užitečná, protože si můžete zvolit určitou členskou eh, zemi a můžete tam najít příslušné benchmarky. To znamená, že eh, tyto informace jsou eh, volně k dispozici. Součástí naší práce jsou také tři observatoře Evropská observatoř pro průmyslové vztahy, Evropská observatoř pro pracovní podmínky a Evropská, Evropské monitorovací centrum pro změnu. Eh, nicméně nyní z toho budeme vytvářet síť, protože všechna témata jsou navzájem spjata. Eh, budeme tedy eh, vytvářet síť pro Eh, Evropské observatoře. Možná si vzpomenete na summit eh, v NIS v roce 2001. Výsledek našich průzkumů a informace, které získáváme v observatořích, eh, kombinujeme s dalšími výzkumy a rešeršemi. V loňském roce jsme se soustředili na sociální dopad krize. Rád bych v této souvislosti zmínil tři případy našich závěrů, které se týkají sociálních dopadů krize. První věc, to se týká toho, co bylo nedávno prezentováno eh, v Bruselu eh, při příležitosti průzkumu eh, život, kvality života. Třetina Evropanů naznačila, že e, se zhoršila její finanční situace. 7 obyvatel má dokonce velké potíže s tím víc penězi. Nicméně e, za tímto průměrem se, se skrývá široká škála, e, nejvíc je to v Řecku, nejméně je to ve Finsku, tam je to pouze 1%, v Řecku jsou to, e, je to 22%. V každém případě situace se zhoršila. E, v některých členských státech je to 20%, to jsou samozřejmě ty členské státy, které jsou nejvíce postiženy krizí. Ano, Evropa je stále ještě dobrým místem, eh, kde eh, lze žít, ale situace se zhoršila. A pro eh, politiky je nejhorší to, že jsme zjistili, že se snížila důvěra v politické instituce, to znamená ve vlády a v parlamenty. Vidíte, že v průměru Eh, tato důvěra je označena čtyřkou na škále od jedničky do desítky, ale opět je tu velká škála rozdílů. Jsou to tady rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Jsou to i země, kde je ta důvěra mnohem nižší. Nicméně některých členských států se ta eh, krize došla, eh, do, dotkla více než jiných. Eh, nejvíce se dotkla mladých lidí. Možná si vzpomenete na mm, zprávu, kterou jsme vydali v tomto roce. Eh, jsou, je to zpráva o těch takzvaných needs. To jsou lidé, kteří nejsou ani v práci, ani ve škole, ani na stáži. Eh, celkem jich je v Evropě 14 milionů. Celkem 14,5 evropského, evropské populace mezi 15 a 29 lety. A podle našich výpočtů to vede ke ztrátě 1,2 eh, evropského HDP, celkem tedy 153 miliard v roce 2011. Nicméně, eh, kromě toho je možno hovořit o sociálních nákladech, které jsou s tím spjaty a také to má určité politické dopady, protože je ten problém potřeba řešit. Eh, Třetí, poslední příklad se týká dopadu krize, pokud jde o restrukturalizaci. Studovali jsme, nebo zabývali jsme se tím, eh, jaká je pravděpodobnost eh, ztráty pracovního místa, jaký je profil těch, kteří eh, s největší pravděpodobností ztratí pracovní místo, ale kromě toho jsme se zabývali i těmi, kteří v těch struktur, restrukturalizovaných eh, podnicích zůstanou. Protože i oni eh, se musí potýkat s problémy, Sice mají určité pozitivní stránky, ale eh, přesto na ně musíme soustředit naši pozornost. Máme před sebou, jak jsem řekl, nový čtyřletý program. Eh, budeme se snažit poskytovat informace, které budou kvalitní, dobře načasované a relevantní pro politiku. Budeme se zabývat čtyřmi oblastmi. Eh, za prvé to bude trh práce, nezaměstnanost, Eh, máme monitoring pracovních míst, European mhm. Jobs Monitor, budeme tedy mm, monitorovat množství eh, pracovních míst, která se vytvořila, která se naopak zrušila. Eh, kromě toho se budeme zabývat i restrukturalizací v Evropě. Druhou politickou oblastí, kterou se budeme zabývat, budou podmínky práce, pracovní podmínky a e, udržitelná práce, tak aby lidé mohli pracovat déle. E, třetí téma, průmyslové vztahy v měnícím se politickém kontextu, e, mechanismy vytváření mest a konečně čtvrtá, poslední oblast, sociální soudržnost a životní standard eh, Budeme mít i na sociální služby, jako je péče o děti, zdravotnictví, sociální začlenění eh, znevýhodněných lidí a tak dále. Snažíme se tedy poskytovat input, tak aby politiky, které se vytváří, byly lépe informovány. Eh, snažíme se ale také získávat informace o tom, do jaké míry jsou naše informace využívány v politice. Tady vidíte některé příklady, které svědčí o tom, že naše informace jsou využívány, protože byly zmíněny ve 204 evropských politických dokumentech, ve 29 eh, dokumentech Evropského eh, parlamentu mimo jiné to byla zpráva o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci a Kromě toho to byly dokumenty, které se zabývaly ženami, pracovními podmínkami, dopadu, dopadem hospodářské krize na pracovní podmínky a na malé střední podniky a tak dále. Kromě toho tu máme některé příklady e, dokumentů Evropské komise. Je to například e, eh, dokument dokument generálního ředitelství pro zaměstnanost z roku 2012. V tomto dokumentu jsme byli často citováni a kromě toho eh, jsme byli často citováni v dokumentu, kterým se vytvořila ta tzv. garance pro mladé. Abyste si udělali ještě lepší představu o tom, co jsme dělali v roce 2012, řeknu, že jsme náš rozpočet využili z 99%. Pokud bychom do toho zahrnuli paty, tak by to bylo 97%. Náš rozpočet činí zhruba 20 milionů euro, 81% z toho je věnováno klíčovým aktivitám. Máme zhruba 100 Eh, zaměstnanců, eh, vydali jsme 172 publikací a tyto publikace samozřejmě využívá mnoho lidí a ještě více lidí navštívilo naše webové stránky. To je všechno z mé strany. Rád odpovím na vaše případné dotazy. Děkuji. Thank you for your presentation. Děkuji za prezentaci a nyní Madeleine Záben, která je uh, ředitelkou Evropské radace odborného vzdělávání a prosím, sedm minut respektujte. To je vždycky osud posledního řečníka. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěla všechny pozdravit tady v sále a dovolte, abych na začátku poděkovala členům eh, výboru EMPL za eh, obrovskou podporu, které se nám dostávalo v roce 2012. Ten rok pro nás nebyl snadný a vy určitě to pochopíte, až vysvětlím naše hlavní aktivity v Kijevě. Rok 2012 to byl rok, kdy eh, země na jihu tedy kolem Středozemního moře, zažívali nestabilní situaci. Víte, že eh, my tedy působíme pouze eh, eh, mimo EU, takže nebudu komentovat členské státy, ale budu vysvětlovat, co děláme podle našeho mandátu mimo EU. Proč mimo EU? Poněvadž Evropa chce být silnější Evropou, ale bude silnější, pokud budou i silní sousedé. To znamená, eh, musí být tedy inkluzivní a musí jít s tou inkluzivitou i mimo hranice, protože je třeba stavět na eh, propojení, které existuje. Rok 2012 byl rokem, který eh, DG, které má na starosti tedy naši činnost, a zde hovořím pod kontrolou Eh, ředitele. Takže ETF a Evropská komise eh, eh, citovali nás, to také se dočtete, a tam se říká, že ETF pozitivně eh, přispěl eh, a je finančně efektivní a má přidanou hodnotu ve všech svých aktivitách a také hodnotitelé zdůrazňují, jak naše činnost je prospěšná příjemcům eh, pomoci. Rok 2012 byl rokem, kdy nadále jsme pokračovali v turínském procesu a tady chci zmínit, že kodaňský proces Eh, o kterém hovoří FOP, který má na starosti ten podobný proces v členských státech EU, tak to inspirovalo nás i v naší činnosti v partnerských zemích. A mm, tento proces v podstatě již eh, mm, pokračoval po druhé v daných státech, i když eh, ta participace z politických důvodů je velice chabá, chápete, Syrie, Turkmenistán nejsou v tomto procesu, ani Alžírsko, a Island to je eh, jedna z partnerských zemí, která ale spolupracuje s CDFOPem. Takže co bylo nové na tom turinském procesu, eh, který skončí brzy, tedy v květnu, kdy bude velká konference a zde mm, to bude příležitost, eh, abych vás všechny Eh, pozvala, abyste přijeli do Turína a tam, abyste eh, se zúčastnili těch prezentací. Takže co je nového? V roce 2012 eh, jsme přidali i tu dimenzi řízení, governance. Proč? Protože odborné vzdělávání to není něco, co by měla na starosti jenom jedna instituce. To je oblast politiky, kde se střetávají různé sektory a tudíž potřebujeme společnou vizi, společnou politiku, společnou implementaci, což je klíčem k úspěchu eh, našich politických cílů. To je důvod, proč jsme také i zahájili diskuzi o Eh, metodické podpoře eh, té několika úrovňové governance zprávě v našich státech. Proč? Protože eh, my chceme mít sdílený přístup, průřezový, tedy horizontální, ale také máme za to, že multi-level, mm, tedy to několika eh, stupňové řízení, by se mělo stahovat i na obce a na ty eh, eh, decentralizované vlády. My potřebujeme více podporovat lokální úrovně, aby mohli i propojovat a koordinovat ty různé aktivity, které se provádějí z centra, z ústředí i z lokální úrovně. Další oblast, kde jsme velice aktivní, byli aktivní v roce 2012, jak doporučuje i turinský proces, je podnikatelství. Eh, podnikatelské dovednosti, to je také důležité pro rozvoj zemí. Eh, míra nezaměstnanosti mládeže nebo žen eh, jsou extrémně vysoké. Jenom takový příklad. V Egyptě například to také i jsme prezentovali v našich materiálech. Demogra- demografický boom bude explodovat vzhledem k tomu, že v příštích 15 letech budou potřebovat 35 milionů pracovních míst. My mm, si myslíme, že neexistuje žádná země, která je schopná na světě vytvořit tolik pracovních míst. Ale jsme přesvědčeni, že když mládež dostane ty dovednosti, které potřebuje, tak bude aspoň schopná e, podnikat e, a nebo aspoň tedy nějak se postarat o svoji kariéru. Dobrá zpráva Eh, při implementaci eh, nadace v Egyptě je, že minulý týden vláda přijala rozhodnutí, že vytvoří radu pro odborné vzdělávání na ústřední úrovni a e, že e, tedy e, zruší tu roztříštěnost, protože teď to má na starosti 23 ministerstev, takže chtějí to skoncentrovat, skoordinovat a rozvíjet dovednosti, odborné dovednosti v této zemi s vysokou nezaměstnaností a také i tam hovoří, že tam je nedostatečná územní soudržnost, protože populace e, e, se, e, zúčast, se koncentruje na 8% území pouze, takže je třeba zajistit soudržný teritoriální rozvoj. A mm, to je něco, co, o čem by se mělo rozhodovat v příštích týdnech. Naši kolegové pojedou do Egypta, tam budou diskutovat o turinském procesu, protože to je země, kde turinský proces bude probíhat v roce 2013. Až Další země, kde výjimečně v roce 2013 bude probíhat tento proces, je Libie. Libie byla doplněna do našeho portfolia v roce 2012. Já Eh, v tom roce, eh, za který vám vlastně předkládáme zprávu o činnosti. Takže eh, vlastně i když a v roce 2012 jsme již aktivně působili v Libii a to s velkým potěšením, protože lidský kapitál byla priorita číslo jedna, důležitá pro rekonstrukci Libie po konfliktu, který ne, že by tam skončil úplně, ale Eh, rozvoj eh, lidských zdrojů je ústředním problémem pro rozvoj země. Rok 2012 také i byl další příležitostí eh, pro to, abychom nastolili politický dialog s různými partnery v dotčených státech na regionální úrovni. Zde chci konkrétně poděkovat vašemu výboru a předsedkyni konkrétně, i když tady teď zrovna není, za to, jak jste přispěli a podporovali eh, zasedání ministrů eh, školství a práce v Amánu a bylo rozhodnuto, že do budoucna tedy nejenom budou zvány vlády eh, k diskusím o politice, ale i parlamenty země Středomoří, tedy o regionu Středomoří budou zvány. A takže eh, s vaší podporou povedeme dialog s parlamenty těchto zemí ve většině parlamentů, ale neexistuje nějaký konkrétní výbor, který by měl ve svém portfoliu zaměstnanost a vzdělávání, tudíž potřebují vaši podporu a i my ji potřebujeme proto, abychom byli schopni diskutovat o přijímání politik, v těchto institucích, eh, které ještě nejsou zvyklé eh, eh, vyhodnocovat mm, tyto, tato data. A v roce 2012, další příklad, který byl úspěšný i z pohledu administrativy. A my vám v červnu předložíme zprávu o činnosti a tam se to dočtete. Zde bych řekla, v roce 2012 s rozpočtem, který jsme měli, což který byl o procento nižší než v roce 2011, tak jsme byli schopni splnit veškeré cíle a i mm, za, za, začlenit nové země jako Libii. Ale doufáme, že do budoucna budeme schopni lépe vyhodnocovat priority a lépe alokovat zdroje a v roce 2013 tedy doufejme nebude rokem, kdy se bude spochybňovat výkonnost naší organizace. Rok 2013 je rokem, kdy eh, budeme pokračovat eh, a já zde hovořím pod eh, kontrolou nezávislých expertů EDF, e Jan Andresen, Sal Harkin. Já zde hovořím o pracovním programu rok roku 2013, který byl přijat naším statutárním orgánem v listopadu. Rok 2013 Eh, poslední rok perspektivy, tak eh, se budeme snažit pracovat na slaďování eh, kvalifikací s poptávkou po kvalifikacích v, podle OIT. Budeme působit ve východní Evropě, kde ty, ty potřeby v podstatě jsou rozporobné, jako v některých členských státech, a potom budeme pracovat na kvalifikacích ve Středomoří. Potom jsou zde další dva projekty, které chci zmínit. Podpora Středomoří v oblasti zaměstnatelnosti. Budeme řešit především mládež a ženy a další projekt, eh, který bude podporovat efektivnější pomoc, eh, kterou má poskytovat Evropská komise zemím eh, rozšíření. A takto budeme i přispívat, protože máme naši vizi dovedností na rok 2012, kdy se budeme snažit Eh, sladit priority, které existují v těchto zemích, v různých jejich strategiích a doufáme, že takto naše pomoc bude efektivnější, bude lépe koordinována a budeme schopni i řešit otázku ekonomického a sociálního rozvoje v těchto zemích. Děkuji za pozornost a těším se na otázky. Thank you for your contribution. Děkujeme vám za vaše příspěvky. Jak víte, Evropský parlament jmenoval tři experty Jan Andersen a Sara Parkin jsou eh, zde, to znamená, že já bych jim ráda předala slovo. Eh, každý z nich bude mít tři minuty. Nejprve pan Andersen, prosím. There. Okay, I'm happy. I will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 jak již bylo řečeno, jsem jedním z expertů o ETF, toho vím poměrně dost. A vím také něco o těch dřívějších úřadech. Musím ale říci, že jakmile se jednou dostanete do té tematiky získáte podrobné informace, podrobné znalosti a zkušenosti. Nejsou to jenom zasedání správních rad nejdůležitější část je příprava, jak víme, a experti, kteří byli jmenováni parlamentem, to jsme my, tak my jsme se na přípravné fázi toho programu uh, účastnili velmi aktivně. A byla to jedna z nejdůležitějších částí této práce. Řeknu pouze pár věcí. Eh, ta práce, která se odvádí, je, eh, na mě dělá velký dojem. Jsou tu další věci. Lidé zvládají udělat to, co se od nich čeká a předpokládá i se sníženým rozpočtem, dokáží zvládnout administrativní práci, správní činnosti, těchto podmínkách a v zemích, které jsou cílové, skutečně dokáží odvést a zvládnout víc práce tak, aby vytvořili a rozvinuli ten systém na národní úrovni. Další věc, která je důležitá, je flexibilita. Slyšeli jsme co se stalo v severní Africe, co se děje v Egyptě, v Libii. A skutečnost, že ETF zvládá zachovat dialog, udržet ho, připravit zdroje, vytvořit systémy. V Egyptě byla struktura, byly s ní problémy, ale v Libii jsme měli občanský nepokoj a občanský neklid. Je to v podstatě na začátku. A my budeme pracovat na tom, abychom to dále rozvíjeli. Je to spolupráce v rámci vzdělání, ať v Evropě nebo v sousedních státech, to je vždycky dlouhodobá věc. Není to věc, která by se měnila každý rok z roku na rok. Musí se vytvořit a zasadit do kontextu lokálních podmínek, lokálních systémů. Vím, že tento výbor má také dlouhodobý přístup a je to otázka důležitá pro budoucnost. Je třeba, abychom to viděli z tohoto úhlu dlouhodobého pohledu. Není možné měnit to z roku na rok, protože potřebujeme dlouhodobý plán, dlouhodobou perspektivu. To je to, co potřebujeme. Děkujeme za to, že jste nás pozvali. Myslím, že Sára bude mluvit v podobném duchu. Děkuji. Very much. Oops. Thank you very... Děkuji, děkuji vám. Já jsem vlastně ve druhém tříletém mandátu jako expertka v ETF a my jsme velmi angažovaní a myslím si, že je důležité, abychom řekli, jak to bylo, jak jsme se k tomu dostali z vašeho pověření. Nechci opakovat to, co už tu zaznělo. Když se podívám zpět, tak externí eh, hodnocení, které už tu zaznělo, bylo dobré. Takže myslím, že eh, už téměř čtyři roky se ukazuje trvalé zlepšení a myslím si, že to vytváří eh, dobrou důvěru v tuto organizaci. A Podívejme se nejen na to, jak jsme zapojeni do programu na rok 2013, ale podívejme se také na to, že už začínáme pracovat na strategickém plánu na rok, na období 2014 až 2020. Proč? Protože budeme muset dělat eh, řízení rizik a Musíme to vidět v kontextu Evropské unie. Bude to velmi obtížné období ekonomicky, hospodářsky, nejen interně, nejen pro Unii, ale také pro sousední státy. Ráda bych eh, zdůraznila několik trendů, a kterým je třeba věnovat pozornost je to zvyšující se strategické využívání ETF. Eh, Madlin už to zmínila, zejména eh, Severní Afrika, Jižní středozemí, Středomoří a Egypt. Takže je to v podstatě napříč spektrem a eh, tam 50 těch občanů toho, té populace je mladší 25 let. Takže to riziko je obrovské. A aby by bylo možné zahájit dialog tak, jak se to stalo v oblasti profesní přípravy a e, odborného vzdělávání, to je velmi důležité pro Evropskou unii. A ještě jedna věc, a myslím si, že zatím to není zcela pochopeno. Není to jenom otázka ETF, ale je to také uh, otázka pro Evropskou unii, která je důležitá. Jde o využití eh, trendu k trvale udržitelnému rozvoji, protože EU eh, e to má ve smlouvě. Jde o to, abychom věděli přesně, jaké dovednosti, jaké znalosti jsou zapotřebí jak, jaký lidský kapitál, jaký sociální kapitál je zapotřebí proto, abychom dokázali v této oblasti vytvořit eh, pracovní příležitosti a šance. Myslím si, že je to otázka vzbudit zájem o tuhle oblast. Eh, je to v obecném zájmu a my na to musíme upozornit A myslím si, že to je spíš strategická investice, kterou je zapotřebí udělat, protože ETF bude eh, krátit eh, zaměstnance, dojde k redukci personálu o 1%, takže zdá se, že je to zvláštní v dobách, kdy zažíváme tak eh, důležité změny. Já si myslím, že je to nešťastné, ale Někdo z tohoto výboru by se na to měl podívat, protože to může působit problém, pokud zkrátíte zdroje, zkrátíte nás na zaměstnancích, kteří rozumí věci, dokáží věci dělat. Určitě se to projeví. To je můj příspěvek. Thank you very much. Děkuji. A nyní mají slovo členové výboru, pan Serkas a prosím dvě minuty, kdyby to šlo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Skutečně chci vřele, vřele poděkovat našim čtyřem ředitelům a také expertům samozřejmě a především chci po, po, zde přivítat Jana Andersona. Nevím, možná mohli by nám mm, říci, zdali tedy ti experti jmenovaní parlamentem, eh, jak oni vidí tedy to fungování a i pro účely naší budoucí činnosti, abychom pochopili, zda je to dobrá praxe, třeba i pro ostatní agentury toto dělat. A, a zdali tedy třeba eh, v těch statutárních orgánech, eh, tedy je dobré mít lidi jmenované parlamentem. Takže děkuji za tyto informace i písemné, které jsou skutečně velice eh, užitečné. Dnes dopoledne jsme měli možnost se seznámit s výsledky s výsledky účetního dvora a ty výroky jsou příznivé až na nějaké malé připomínky a pro moji frakci jsou ty výroky nepochybné, to znamená, že tyto agentury provádí mimořádnou práci při posilování eh, eh, idei Evropy, která je založena na hlubokých odborných znalostech eh, a znalostech reality. Takže za to děkuji, děkuji osobně a naši eh, ředitelé mají naši podporu a děkuji tedy. Jenom mám takové otázky. Eh, Turinská eh, agentura, agentura z Bilba, takže zde jsme slyšeli, že působí ve velice komplikovaných materiálních podmínkách. Paní ředitelka z Bilba řekla, že zatím se pořád řeší prostory já se ptám, je tam nějaký termín, který by stanovila španělská vláda? Jak to je s tou mezinárodní dohodou? A zdali bychom mohli v tom pomoci, tak jak jsme to již udělali v minulosti třeba, kdy jsme se snažili řešit eh, administrativní překážky. A také se zájmem jsem slyšel, že v Bilbao již máte interní strategii do budoucna a já se ptám, jak je to se evropskou strategií. A teď eh, zde vidím, že eh, zde v těchto těžkých chvílích je, eh, jsou zde tyto nenahraditelné nástroje jsou ohroženy. A vy byste měli tedy ukázat radě, jak je to důležité a jak je třeba řešit ten problém evropské strategie. A také i na paní ředitelku Sturinské agentury. Vím, že mají také problémy materiální a z prostory, takže se ptám, zda se to řeší nějak dohledně. A ještě jednou za socialisty chci opět to poděkovat. Vím, že s těmi malými prostředky, které máte, děláte efektivní a výbornou práci. Děkuji. A vzhledem k času, který máme, tak bych chtěla vás požádat, abyste kladli otázky expertům. Pan Hoš jako další. I'm going to disappoint you by not putting a question, Madam Chairman. <laughs> I wanted to say... Vás možná zklamu. Já nebudu mít přímo otázku. Já si myslím, že ty agentury, za které my jako výbor zodpovídáme, jsou velmi efektivní. Statistiky Dublinské agentury hovoří sami za sebe. Přispívají i práci našich vlastních poslanců na uh, stránce agentury z Belba je také patrné, že je to velmi užitečná agentura. Musím <clears throat> eh, se vrátit k tomu, co řekl Jan Andersen a e, Sara, dva experti z, Turin, e, z Turína, protože e, mně to připadalo být velmi důležité. Bylo řečeno, že z dlouhodobého hlediska potřebujeme dobré financování a že také potřebujeme financování, které by bylo průběžné. 1%, 2% že je také důležité zachovat personál. Já si myslím, že to platí i pro agentury. Musíme eh, vůči výboru pro rozpočet dát jasně najevo, že Eh, je potřeba činit eh, zásadní rozpočtová rozhodnutí. Že tady není možno mm, činit paušální rozhodnutí pro všechny agentury. Ne, všechny agentury eh, jsou stejné. Ne všech agentur se musí týkat ty škrty, protože my musíme činit politická rozhodnutí a to se netýká pouze těch poslanců, kteří jsou členy v výboru pro rozpočet, ale i dalších poslanců. Já doufám, že se to takto to bude pojímat. Děkuji. Dobře. Nyní dostanou opět slovo experti, tak aby mohli odpovědět na vznesené dotazy a prosím každého z nich, aby se omezil na dvě minuty. Nejprve má slovo paní Sedláček. Děkuji. Děkuji abych, eh, a dovolte mi, abych začala otázkou, která se týká sídla a budovy v Bilbao. Jak víte, podařilo se nám dosáhnout alespoň toho, že máme základní text té dohody o sídle a vypadá to, že španělská vláda je ochotna to podepsat, ale trvá to, eh, protože většina eh, ministrů ministrů španělské vlády, kterých se to týká, eh, se k tomu musí také vyjádřit. To znamená, že to bude trvat eh, několik měsíců. Nicméně problém nespočívá s podpisem té dohody, jde o bezpečnost, o zajištění veřejného zdraví, o další otázky, ale otázka zní, jak provádět opatření, která jsou v té dohodě o sídle naznačena a formulována. A po podpisu té dohody eh, se o tom bude eh, ho- hovořit z Basky, bude se o tom jednat z Basky a eh, bude to samozřejmě snaha provádět co možná nejvíce z těch opatření, která jsou tam naznačena. Jedním z důvodů, proč to zatím není dořešeno, je i krize. Nicméně se nám podařilo provést určité určitý průzkum trhu a získat tu budovu a byla, byl to požadavek snížit rozpočet ve všech kapitolách. Možná, že se nám podaří snížit nájem a tím a zároveň tady zlepšit podmínky naší práce, protože někteří z vás Bilbao byli a víte, že ne, pracovní podmínky v naší agentuře nejsou optimální, protože ta budova, ve které jsme nikdy nebyla koncipována jako administrativní budova, to znamená, že jak doufáme, podaří se nám dosáhnout jak nižších nájmů, tak lepších podmínek pro naši práci. Eh, uvítáme veškerou podporu, veškerou pomoc i eh, samozřejmě i od poslanců. Vláda i Baskicku si velmi cení toho, že jsme v Bilbao, protože můžeme těsně spolupracovat se sociálními partnery i s dalšími zúčastněnými stranami a jedním z našich úkolů je samozřejmě i to, abychom podporovali eh, práci eh, v oblasti ochrany bezpečnosti zdraví, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci eh, ve Španělsku. Nyní zažíváme velké problémy v podnicích. Eh, podniky mají problémy s tím, aby dodrželi všechny standardy v, eh, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci právě kvůli eh, krizi. To znamená, že se snažíme být v kontaktu se sociálními partnery a být tím, co možná nejvíce nápomocni. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, bohužel musíme skončit. Děkuji. A nyní má slovo pan Letmajer, prosím. Ano, já jsem nedostal žádné otázky, takže mohu být velice stručný. Chci předem poděkovat za podporu eh, v přípravě rozpočtu, to je důležité. A my se budeme maximálně snažit, abychom vám eh, předali argumenty, proč si myslíme, že je třeba eh, dostat zdroje, které si přejeme. Děkuji. Děkuji. Pan Menendez Valdes. Ano, děkuji, děkuji za všechny poznámky, velice stručně. Otázka zdali máme experty jmenované parlamentem, my nemáme. Stejná situace jako CDFOP. Eh, my působíme v rámci EU, ale eh, instituce přijali společný postoj, společný přístup, tedy tak uvidíme třeba do budoucna se bude novelizovat eh, finanční nařízení a to všechno proběhne normálním legislativním procesem. Teď stručně eh, bych zareagoval na rozpočet a personální zajištění. Ano, jsme schopni uspořit určité prostředky, eh, je to velký boj, ale my jsme malý orgán, jak jsem řekl, mm, takže když eh, bychom měli ale provést škrty, tak to znamená eh, snížit naši činnost. Máme 20 milionů v rozpočtu, abyste věděli, provádíme celou řadu činností eh, interně, včetně výzkum, takže máme 8 milionů, ale na externí provozní rozpočet a, pou, a pouze jedna ze tří služeb, kterou provádíme, je tři, jsou tři miliony. My eh, eh, tedy mm, poskytujeme službu 14 eh, státům, takže to je velká částka potom. A když by se měly dělat škrty, tak to je samozřejmě ale na příslušných orgánech, které přijmou rozhodnutí, ale měli by to dělat s vědomím toho, že se tím i sníží naše činnost, tedy méně informací, které budeme vám poskytovat. Děkuji, Merlin Srben, děkuji, děkuji za všechny otázky a já chci skutečně poděkovat za podporu eh, vašeho výboru. Já jsem také hovořila o eh, podpoře ze strany expertů. Bohužel François Mezi je tady není, ale také přispěl k těm našim možnostem eh, tedy eh, strategičtěji působit eh, v našich zemích. A dále naše budova. Od, když jste navštívili naši nadaci, tak to bylo stejné jako teď. Nic se nestalo. Na konci minulého roku jsme se sice blížili k nějakému pozitivnímu výsledku, ale Vzhledem k politické situaci v Itálii, tak opět eh, jsme začali od nuly a čekáme na výsledky voleb 24. 25. února se mají konat a uvidíme, eh, kdo bude ve vládě a s kým budeme jednat potom. Jak řekl pan eh, ředitel Oša, tak nestačí mít tedy Eh, jenom eh, jednu dohodu, eh, my, ale problém je potom implementovat tu dohodu. A protože budovu vlastní kraj, region, tak se v tom nic neděje. A chci vás také ujistit, že my i spolupracujeme s účetním dvorem, který několikrát nás navštívil a hovoří o té naší situaci ve svých zprávách. A my jako naše nadace chceme zajistit kontinuitu činnosti, proto jsme uzavřeli smlouvu na údržbu, ta smlouva je na jeden rok a spolu eh, s podporou Evropské komise a s externími právníky eh, prověřujeme možnost, že bychom podali žalobu, abychom uplatnili své nároky a abychom lépe chránili naše zájmy. Domníváme se, že Diplomacie má své limity a teď je třeba přistoupit k právním krokům, tak abychom obhájili svá práva a pokračovali v této budově nebo jinde. Spoleháme na vaši podporu. Eh, děkujeme za diferencovaný přístup k agenturám, a, eh, protože to samozřejmě je diferencováno podle priorit, eh, které mají různé evropské instituce. A my dosahujeme, eh, my máme 2,5 eh, eh, pracovníků alokovaných na zemi a pokud by to měl být pouze jeden, tak to by nestačilo k tomu, abychom tam měli nějaký vliv a něco ovlivňovali. Děkuji, děkuji za prezentace, děkuji za podporu činnosti výboru EMPL a do, dobré, že jsme s vámi mohli tady diskutovat. Dobře, a teď přejdeme k bodu 20 programu, což je provádění směrnice o nabídkových nabídkách převzetí. Spravodajkou je Jutta Steinruck. Dnes nás čeká výměna názoru na téma těch 21 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Juto, máš slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Převzetí podniků v podstatě pomáhají, pomáhají ekonomice udržet ji v pohybu a také pomáhají podnikům, aby mohly být úspěšné na trhu. Nicméně nezajímá nás jenom strana podniků, ale také chceme přispět k tomu, nebo chceme, aby přispěli k tomu, že budou zachovávat pracovní příležitosti pro občany Evropy a vytvářet také nové. Proto ten návrh eh, k zprávy, který tu máme, má upozornit na situaci zaměstnankyň a zaměstnanců a jejich eh, zástupců, eh, pracovně právní právo posílit. Celkem tu máme 21 pozměňovacích návrhů z EPP a frakce ALDE, které byly podané a zdá se, A tady hovořím o svých liberálních kolegyních a kolezích, ale také o odborových zastoupeních. Myslím, že to jde hodně daleko. Nicméně doufám a myslím, že se sejdeme na kompromisním znění. Určitě budeme muset některé body ještě prodiskutovat. Máme tu návrhy 12 a 16. Tam jde o zastoupení zaměstnanců v podnicích a já jsem přesvědčena o tom, že eh, se musíme dát i nezávislé odborové svazy, abychom měli pokrytou celou tu oblast, která je v Evropě velmi různorodá pozměňovacích návrzích 6, 8 a 13 jde o zahrnutí a zapojení odborových eh, organizací během převzetí, ale v jiných zprávách jsme už také diskutovali a získali zkušenosti z Evropy, které jasně ukazují, že i před převzetím by se měly zapojit eh, odborové organizace, musí se zapojit. Pozměňovací návrh 15, tam jde o náklady na experty, kteří radí eh, zastup, zástupcům zaměstnanců a odborům. Myslím si, že odbory to sami nemohou z členských příspěvků hradit. A je třeba také jasně říci a ukázat, že podniky musí nést část těchto nákladů. V tuto chvíli připravuji a zpracovávám pozměňovací návrhy do konce týdne. Je zašlu stínovým zpravodajům a příští pondělí se sejdeme na schůzce se stínovými zpravodaji. A jak už jsem řekla, eh, myslím, že najdeme dobré kompromisní změní, tak, aby toto stanovisko potom bylo možné společně podpořit. Děkuji. Um, děkujeme. A nyní na dvě minuty pan Öry, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se o slovo nehlásím jako koordinátor, nejbrž co by stínový zpravodaj. A v této své funkci bych rád vyslovil svůj dík. Je samozřejmé, že pokud jde o restrukturalizaci podniku a o novou koncepci AKY, o změnu AKY, tak jde o to, abychom se o to postarali společně. My všichni společně bojujeme proti krizi. Chceme učinit něco pro to, aby naše hospodářství ožilo, aby vznikl hospodářský růst, aby to byla flexibilita a jistota, bezpečnost zároveň. Musíme se snažit o tu zlatou střední cestu. Musíme být schopni pomoci podnikům, aby zohlednili zájmy obou stran. Zájem samotného podniku, podnikatelů, ale také zájmy zaměstnanců a jejich práva. Pokud jde o konkrétní stanovisko, o kterém diskutujeme, tak podle mě je to z části redundantní, není to ještě úplně vyvážené. Některé pasáže by bylo možno přeformulovat. Podle mě je to obecně spí, eh, hodně rozsáhlé. Například v odstavci 9 je řečeno, že restrukturalizace není možná, dokud s tím nebudou souhlasit sociální partneři. Já si myslím, že tento požadavek je naprosto mimo realitu. Není totiž důvod, aby se toho zástupci zaměstnanců vůbec účastnili. Já si nemyslím, že zástupci zaměstnanců by měli mít právo eh, celou restrukturalizaci blokovat, blokovat jednání o převzetí a restrukturalizaci, to by bylo eh, kontraproduktivní. Pokud by totiž odbory trvaly na svém stanovisku za každou cenu, tak by mohli to převzetí zablokovat, znemožnit a podnik by se tak e, dostal do konkurzu a zkrachoval by. To znamená, že já bych byl raději, kdyby to stanovisko bylo vyváženější. A to se netýká pouze bodu číslo 9, ale také bodu číslo 13. E, I bod číslo 13 jde příliš daleko, podle mě to neodpovídá realitě. Myslím si, že se musíme zamyslet nad tím, jaké prostředky máme k dispozici a jaké kompetence mají k dispozici členské státy. Ale v každém případě bych byl eh, rád, eh, kdybych se mohl účastnit těch nových formulací. Děkuji. Děkuji. Eh, paní kolegyně řekla, že se budeme snažit o kompromis. Já si myslím, že to bude poměrně náročné, protože tu jsou skutečně zásadně rozdílné názory. A je to tak, jak říkal pan Öry. Odpovídá to právě těmto rozdílům. My jsme v období krize. To znamená, že převzetí se konat budou a to právě za tím účelem, aby byly určité podniky eh, zachráněny. Bude to eh, normální. A proto si myslím, že je naprosto jasné, že v tuto chvíli musíme zajistit, že podniky budou moci být restrukturalizovány, pokud to bude potřeba. Eh, a proto si myslím, že bychom Eh, tedy měli i příslušným způsobem eh, koncipovat eh, tu legislativu o převzetí a restrukturalizaci. Musíme se snažit především o to, aby ty podniky fungovaly i nadále a aby zaměstnanci měli práce. Navzdory velkým výhradám se jsem se snažil být ve svých pozměňovacích návrzích konstruktivní, nicméně si nemyslím, že by zaměstnanci že by tedy zaměstnavatele eh, měli eh, brát eh, v potaz názory zaměstnanců, ještě by jim k tomu měli poskytovat právní expertízu za to by případně měli platit odbory. Kromě toho se mi nelíbí názor, že by převzetí mělo podléhat souhlasu sociálních partnerů. A Kromě toho je tu ještě jeden bod, který žádá, nebo ve kterém se žádá, aby eh, pokud by byla jedna jediná výhrada, nebo pokud by tu byl nějaký problém, tak by eh, se ta, to přezetí neuskutečnilo. To prostě není realistické. Já si myslím, že Eh, by to vedlo k tomu, že by nakonec všichni přišli o práci. Já jsem tedy předložil několik pozměňovacích návrhů, kde tyto obavy dobře formuluji a eh, těším se na příslušné komentáře eh, kolegů. Doufám, že tedy najdeme nějakou společnou řeč a povzbuzuje mě v tom ta úvodní řeč paní autorky. Děkuji. Thank you. I give... Děkuji. A opět dám slovo zpátky zpravodajce Jutě. Děkuji kolegům za připomínky. Myslím si, že příští pondělí budeme diskutovat o kompromisech, které budou předloženy. Jenom chci předložit k úvaze, že také zastoupení zájmu zaměstnanců a odborů e, se týkají nebo jsou důležité právě pro dobře fungující podniky a mají význam i pro situace převzetí, protože eh, nejde o to, že je tu zájem likvidovat pracovní příležitosti. Eh, když se podíváme na Evropu, tak vidíme, že zapojení eh, těch, kteří zastupují zájmy zaměstnanců, mohou přispět a jsou typické pro velmi úspěšná převzetí v Evropě. Thank you. Um... Přijetí bude ve výboru 21. února. Takže teď můžeme přejít k dalšímu bodu programu, a to zpátky k bodu 17. Mobilita žen ve vzdělávání a profesní mobilita žen v EU. Zpravodajem je pan Šogor. To je vlastně první výměna názoru o návrhu stanoviska z vlastní iniciativy a my jsme tedy podle pravidla 50 eh, přidruženým výborem, který vydává stanovisko. Slovo má zpravodaj. Eh, dankeschön, ich werde Ungarisch reden. Budu hovořit maďarsky a következő javaslatokat fogal, fogalmaztuk meg. Děkuji. My jsme mm, ve stanovisku předložili následující. Za prvé, je třeba zvýšit eh, povědomí v oblasti migrace, vzdělávání, v sociálních politikách. Za druhé, členské státy musí chránit práva žen a podporovat eh, rovnost příležitostí a bojovat proti veškerým formám vykořišťování. Za třetí, členské státy musí zvýšit eh, bezpečnost a, mm, a bojovat proti obchodování se ženami. Za čtvrté, je třeba především dbát na dodržování kulturního kontextu a mm, dodržování tradice mm, v komunitách menšin. Za páté, je žádoucí začlenit ustanovení na ochranu práv žen eh, eh, při přijímání národních politik a v národních reformních programech. Za šesté. Priorita, zvláštní priorita, zvláštní cíl eh, musí být takzvaná zvláštní horizontální priorita, to znamená třeba mít dobré výsledky na všech úrovních, včetně lokální. Je třeba podporovat členské státy, aby pod, přijímali regionální, lokální projekty pro, eh, pro začlenování žen do charitativních dobrovolnických aktivit a je třeba i apelovat na členské státy, aby i Eh, ustatili práci regionálních místních samozpráv, aby mohli vypracovat a provozovat programy určené k tomu, aby eh, ženy měly pocit sounáležitosti s komunitou. Je třeba i věnovat větší potřebu specifickým potřebám žen eh, v komunitách cizinců. Také třeba podporovat i osvětové kampaně, podporovat nevládní organizace, které bojují za ženy na, v mezinárodním eh, měřítku a je třeba mít i programy eh, na podporu. Za deváté dopor, i doporučujeme vytvořit takovou evropskou síť eh, služeb poradenství, abychom mohli lépe orientovat ženy za desáté, je třeba pro účely sociální integrace je třeba pochopit lokální zvyklosti zemí, ve kterých bydlí. Za jedenácté je třeba i, aby členské státy vzájemně uznávaly diplomy a za dvanácté, i když zde existuje uznávání diplomů, tak nicméně E, e, nicméně ještě je třeba završit proces, e, který se týká toho hostitelského prostředí, hostitelské země. Děkuji a nyní dám slovo paní Blinkevičute. Ačiū, <clears throat> ačiū pirmininkė. A pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala panu autorovi stanoviska. Většina aspektů, které zmínil, je, jsou, je pro mě přijatelná. Já si myslím, že je to velmi aktuální záležitost, protože v Evropské unii dochází k neustálé mobilitě žen a s tím je zpěta celá řada problémů. Ráda bych se vyjádřila k několika z nich. Doufám, že společně s autorem a spoluspravodaji dospějeme k nějakému rozumnému řešení. Myslím, že se musíme soustředit také na zdraví žen, na chudobu, sociální vyčlenění žen. A to především v případě, když žijí v jiném členském státě. Kromě toho bychom se měli zabývat eh, problémy starších žen a také mzdovými rozdíly, rozdíly v odměňování, které stále ještě existují mezi muži a ženami ve stejné pozici. Kromě toho bychom se mohli zaměřit na účast žen v rozhodovacích procesech. Dále bychom mohli identifikovat nebo vymezit určité věkové skupiny, které jsou problematické, protože eh, problémy, eh, kterým čelí mladé ženy na jedné straně a starší ženy na straně druhé, jsou odlišné. Protože je jiná i jejich situace, jiné jejich šance, jejich příležitosti. Já si myslím, že v tom samotném stanovisku bychom měli zdůraznit především aspekty týkající se kvalifikace žen a jejich postavení na trhu práce. Celoživotní vzdělávání, školení. Myslím si, že musíme zajistit, že ženy budou mít příležitost najít práci, kterou potřebují, tak aby mohly živit svoji rodinu, protože to eh, chtějí, protože o to stojí. Kromě toho se musíme zaměřit na vztah mezi profesním a rodinným životem, na schopnost žen zorganizovat si svůj vlastní čas. I to je velmi důležitý aspekt, pokud hovoříme o plné integraci žen na trh práce. Samozřejmě, že by bylo možno eh, hovořit o celé řadě dalších věcí. Vrátím se k tomu, až budeme pracovat na tom stanovisku. Děkuji.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 napíší zde dámy, je eh, třeba, aby muži si uvědomili eh, všechny ty aspekty eh, ze zprávy, ale vidím nejenom muži. So, thank you. Uh, Děkuji. Já chci zmínit, že zde, zde i jsme to otestovali pro elektronický podpis, takže můžete Eh, využít toto jako test pro elektronický podpis. Termín pro pozměňovací návrhy první, 21. Eh, leden 12 hodin a 23. února pozměňovací návrhy kompromisní 20. března, přijetí ve výboru 21. března eh, a mm, červnová plenárka zatím se podle odhadu teď můžeme přejít k bodu 18, což je ochrana fyzických osob. V souvislosti se zpracováním osobních údajů. Tady jsem zpravodajkou já a dnes eh, si prodiskutujeme pozměňovací návrhy. Takže si sama udělím slovo. A nejdříve chci srdečně poděkovat zpravodajkám a zpravodajům z jednotlivých eh, frakcí. My jsme se sešli krátce, abychom si určili směr, kterým eh, musíme jít po té co jsem omezila tu zprávu na článek 82 zejména, abych se mohla soustředit na tyto věci eh, ve výboru pro vnitřní záležitosti. Máme tu spoustu, což je celkem 120 eh, pozměňovacích návrhů. Některé z nich chci probrat. Některé se zabývají eh, těmi takzvanými černými listinami nebo seznamy které se týkají zaměstnanců, zejména těch, kteří jsou členy odborů. Pak jsme dostali některé pozměňovací návrhy, myslím, že to je také věc, kterou určitě zahrneme a pokusíme se eh, sestavit kompromisní návrh. Druhý blok to je dobrovolný souhlas, nakolik to má být možné či ne. Týká se to původního článku 7 návrhu komise. Třetí velký blok se týká eh, zmocněnce nebo pověřence pro eh, ochranu osobních údajů, nakolik eh, se musí zavádět tyto funkce v oblasti oso- ochrany osobních údajů, jaké mají mít úkoly. A další část se týká toho, od jaké velikosti je třeba jmenovat takovéhoto zmocněnce pro ochranu osobních údajů, ať už jsou to jednotlivé údaje, typ, velikost, druh. I tady budeme a dostali jsme eh, celou řadu pozměňovacích návrhů. Další velký blok se týká koncern, eh, koncernového interního předávání. Je to také eh, úvodní ustanovení 124. Je tu celá řada návrhů, takže myslím, že se sejdeme a uděláme kompromisní návrh. Celá eh, řada bodů se týkala také eh, aktů v přenesené působnosti. Myslím, že i tady se sejdeme se stínovými zpravodaji příští týden a pak ještě to prodiskutujeme ve Štrasburku. Byla tu celá řada různých témat, která přišla, nebudu je tady kvůli času jednotlivě probírat a Možná, že se stínoví zpravodajové eh, vyjádří k tomu, co je pro ně důležité a dají nám jednotlivé body. Tolik tedy z mé strany pro tuto chvíli a, a do, předám hned slovo kolegyni. Eh, děkuji, děkuji paní předsedkyně a zpravodajkově jedné osobě. Musím říci, že téma je velmi důležité, protože ochrana osobních údajů se týká všech zaměstnanců a samozřejmě, že si to zaslouží plný sál a velmi živou diskuzi, nicméně vzhledem k nedostatku času budu velmi stručná. Chci k tomu říci pouze to, že práci, kterou jste zatím odvedla společně se stínovými zpravodaji, je velmi konstruktivní a je mi, pro mě skutečně radost s vámi spolupracovat. Pozměňovací návrhy jsou velmi zajímavé. E, něco by určitě stálo za začlenění a dovolte mi, abych ve veškeré stručnosti zmínila tři témata. Za prvé, zmocněnec pro ochranu osobních údajů. Já si myslím, že to je ta klíčová osoba pro všechny zaměstnance Eh, v rámci tohoto tematického komplexu, protože zaměstnanci by měli eh, tohoto zmocněnce eh, pro ochranu osobních údajů moci kontaktovat velmi jednoduše, protože nemůžeme mít dva, dvě úrovně, část společnosti, kde by ten zmocněnec byl a část, kde by nebyl. Já si myslím, že na to je to příliš důležité téma. A zároveň je důležité, aby ten zmocněnec nebyl příliš blízko managementu. Je potřeba, aby měl silnou, nezávislou eh, pozici, aby mohl dostat všem svým úkolům, pokud jde o výpovědi a tak dále. Další věc, blacklisting, černé seznamy. Já si myslím, že v poslední době eh, jsme s ním všichni učinili zkušenost, Černé seznamy se eh, objevují a proto je velmi důležité, aby bylo jasné poselství našeho eh, výboru. Mm, ty černé seznamy jsou nepřípustné a náš výbor tomu říká eh, jednoznačné ne. Poslední věc, One Stop Shop, princip jednoho kontaktního místa. Představte si, já teď nechci uh, Eh, jmenovat jednu konkrétní národnost, ale dejme tomu, že jste Rumunka nebo Rakušanka a pracujete pro Google a budete mít v dané zemi eh, problémy s ochranou osobních údajů a budete se muset obrátit na zmocněnce pro ochranu osobních údajů v Irsku. Já si myslím, že toto, tento princip jednoho kontaktního místa umožní, aby se daná postižená osoba mohla obrátit na zmocněnce ve své zemi, protože zmocněnec, eh, který je daleko, nemá eh, takový vliv. Pokud se podíváme na směrnici o vysílání pracovníků a o její provádění, tak je to tak, že geografická vzdálenost, zeměpisná vzdálenost skutečně ovlivňuje možnost prosazení. A pokud by ten zmocněnec byl eh, příliš daleko, tak by bylo těžké tu ochranu osobních údajů v pozadku prosadit. Děkuji. Uh, uh, Děkuji, pane, paní předsedkyně. I já jsem předložil nějaké pozměňovací návrhy. Uh, od, hned na začátku bych rád konstatoval, že ochrana osobních údajů eh, se eh, musí držet článku 82 nařízení. Samozřejmě, že eh, můžeme diskutovat to, jak se to týká dalších článků nařízení, ale já si myslím, že bychom měli být opatrní, obezřetní a zůstat v rámci našich kompetencí, v rámci kompetencí našeho výboru. Ochrana osobních údajů e, na úrovni zaměstnanců se musí soustředit na vytvoření minimálních standardů, protože díky tomu národní legislativa bude mít možnosti e, vytvářet různé výjimky e, z tohoto nařízení. V tomto kontextu bych rád zmínil pozměňovací návrh 82, který předložil Jean Lambert a který podle mého názoru dobře popisuje cíle, kterých je možno díky této zprávě dosáhnout. Pokud jde o článek 80, 52 e, odstavec 1 nařízení, tak jsem zaznamenal, že k němu se vztahuje celá řada pozměňovacích návrhů, které jsou ve skrze podobné, totožné. 83, 84, 85. Je z toho zřejmé, že tady vládne určitý koncenzus, kterého je možno dosáhnout. Nicméně e, v těchto pozměňovacích návrzích je stejná chyba a sice se tu opakuje e, ten pojem kolektivní dohoda. Eh, pokud budu hovořit o článku 82 nařízení, tak jsem zaznamenal celou řadu pozměňovacích návrhů, které zmiňují černé seznamy zaměstnanců, což je téma, kterým jsme se již dříve zabývali. A eh, týká se to také zprávy o zdraví a bezpečnosti. Já si myslím, že to e, téma je velmi citlivé a některé pozměňovací návrhy k této zprávě žádají právní sankce na národní evropské úrovni. Já si myslím, že o tom musíme ještě dále diskutovat protože v tuhle chvíli není evropská legislativa, která by nějak pokrývala černé seznamy zaměstnanců. To znamená, že musíme nejprve prověřit, jak daleko můžeme jít, pokud jde o ty právní sankce a jaké jsou také národní legislativy. Pozměňovací návrhy 92, 93, 95 a 100 jsou také do značné míry podobné. Já samozřejmě vítám eh, ten koncept, že by soukromé, soukromé údaje nikdy, nebo osobní údaje nikdy neměly být využívány k diskriminaci zaměstnanců, že by se měla chránit eh, že by se mělo chránit soukromí zaměstnanců. Nicméně Domnívám se, že návrh 95 eh, si zaslouží naší další diskuzi, protože, a nyní budu citovat, konstatuje, že eh, zaměstnavatel by neměl sbírat data o eh, sexuálním, politickém, náboženském životě daného zaměstnance ani o jeho trestní minulosti. Já samozřejmě chápu první část, tím souhlasím. Nicméně pokud zaměstnavatel nemá možnost získat eh, trestní rejstřík nebo vhled do trestního rejstříku eh, kandidáta, tak to nemá smysl. Jak víte, eh, asistenti v tomto parlamentu musí předložit čistý trestní rejstřík dříve, než s tím Evropský parlament uzavře smlouvu. Podobný problém mám s pozměňovacím návrhem 96, který navrhuje, že zaměstnavatel nemá právo monitorovat eh, kvalitu práce zaměstnance. Pokud, to, eh, pokud tuto povinnost uvolíme na naše podniky, tak si myslím, že eh, naše hospodářství z toho bude mít pouze nevýhody. A to velké nevýhody. Kromě toho nesouhlasím s návrhem 118. Já si myslím, že národním legislativcům nebo že eh, naše národní legislativy jsou různé, pokud jde o ochranu osobních údajů. A tím se vrátím k své původní pozici, která zní, že si myslím, že tato zpráva by se měla soustředit na minimální standardy, které bychom zavedli na evropské úrovni a neměla by předepisovat eh, nějaká, nějakou přísnou celoevropskou legislativu. Nicméně se domnívám, navzdory těmto výhradám, že je to dobrá, dobrý základ pro eh, další jednání, pro další diskuzi a myslím si, že se nám určitě podaří dosáhnout dobrého kompromisu. Děkuji. Děkuji, pan Lambert. Děkuji. Já eh, souhlasím, že určitě tady je několik témat eh, eh, a možná tady spíše jde o to nalézt správné znění. A jak jste řekla, černé seznamy, to je problém, ano. A jedna z úvah, kterou se musíme zaobírat, eh, kde by to mělo figurovat v nařízení jak často, tak aby skutečně to bylo jasné, co to znamená. To neznamená, že to musí eh, tam být několikrát upraveno. Je třeba nalézt to správné místo a máte i správnou analýzu ohledně eh, velikosti podniku, ochra- eh, a tedy tam mít to oddělení ochrany údajů a potom jurisdikce, tedy mm, na který úřad, kde se obracet. Takže tady asi bychom měli nalézt kompromisy. Je evidentní, že probíhá diskuze o účelu o eh, sběru údajů. Eh, to znamená, samozřejmě je třeba, aby každý dostal informace, které potřebuje, aby mohl plnit některé právní požadavky. A tady jsou třeba ty pozměňovací návrhy, které se týkají sběru informací pro účely eh, eh, příspěvku do sociálního zabezpečení. Samozřejmě eh, proto je zaměstnavatel také potřebuje konkrétní informace, které se týkají, týkají mateřské nebo tedy nemocenské a podobně. Takže potom ty trestní rejstříky. No, tady jde o to, Například, pokud by nebylo možné se na to ptát, tak eh, potom jak to zapadá do těch rejstříků třeba pachatelů sexuálních trestných činů, o kterých tady teď jednáme, nebo rejstříky, eh, rejstříky eh, pedofilů a my jsme to odhlasovali, že to chceme a teď tedy najednou by to sem nějak nezapadalo, takže potom je to i otázka musíme mít jasno, proč chceme tuto informaci, nebo proč zaměstnavatel má chtít tuto informaci, ale e, samozřejmě mm, zase e, často tedy ten e, trestní rejstřík právě tomu slouží, zda ten člověk má dostat nebo ne tu práci konkrétní. A takže to je třeba tedy tady mít jasno, u kterých článků se to bude týkat, eh, já nevím, dva, tři články, které musí být úplně jasně sformulovány eh, v této oblasti a potom v preambuli, ale moje frakce předložila celou řadu pozměňovacích návrhů, eh, protože zpravodaj za Libe je z mé politické frakce, takže možná proto hodně jsme spolupracovali a snažili jsme se minimalizovat potom interní diskuze. A je třeba, aby eh, samozřejmě konkrétně to, co my vytvoříme, zapadlo do eh, pole naší působnosti, tedy eh, sociálních otázek, a abychom to, co budeme měnit, aby skutečně bylo relevantní. Gut, dann... Um... Ehm, Dobře. Děkuji všem za příspěvky a připomínky. Myslím si, že o to jde. Jde o to, abychom se podívali na ta různá znění, i když z něj vypadají podobně, jakým způsobem je dostaneme do kompromisních návrhů. Nechceme vytvářet separátní zákonodárství na evropské úrovni, pokud jde o zmocněnce pro ochranu osobních údajů, to ne, ale to, že bychom tady měli mít minimální standardy, to je, myslím, nesporné. To ještě ale prodiskutujeme a kompromisní návrhy potom 20. února prodiskutujeme ve výboru a 21. o nich budeme hlasovat. Tak. A teď se dostáváme k poslednímu bodu. Bod 20. Ten jsme odsunuli na další zasedání výboru. a bod 21 také přesuneme na další schůzi. Spravodaj pan Pulon tu dnes není a nejsou tu ani stínoví spravodajové, takže to probereme na příští schůzi, jak pozměňovací návrhy, tak také kompromisní návrhy předložíme a prodiskutujeme. Takže děkuji a končím schůzi. Přeji vám pěkný večer.